Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Dámy a pánové, vážení kolegové, máme dost nabitý program, protože v 10 hodin společně s AFET eh, přivítáme německého ministra Guido Westervela. A tak eh, navrhuji, abychom se pustili do jedné věci, ke které se můžeme vrátit ještě koncem Um, dopoledne, což je rychlej přehled o naší misi do Ugandy. Je to vyhodnocení uh, mise EUTM Somalia. A pak pan Galer krátce před desátou bude prezentovat stanovisko paní Hankis, politika EU pro boj proti terorismu. To je stanovisko, o kterém budeme hlasovat odpoledne v AFETu. Nejdříve bych rád eh, přednesl několik sdělení o našich příštích zasedáních. Ve čtvrtek dopoledne přivítáme belgického ministra obrany pana de Krema, eh, který dostal misi od Catherine Ashton, eh, aby mm, nás informoval o radě mm, pro zahraniční věci ve formaci ministrů obrany tedy Petr Decker nás bude informovat a dále eh, pan Janela, ředitel eh, pro eh, otázky nešíření, bude informovat o otázkách Iránu a Severní Koreji. To bude zasedání se zavřenými dveřmi a bude přítomna také delegace pro vztahy s Iránem a delegace pro vztahy s Korejským polostrovem. A dále v AFETu zítra bude také probíhat výměna názorů s komisařem Georgiou. Dále chtěl bych velice rychle hovořit o návštěvě eh, mise v EUTM Somálsku, která proběhla konce minulého měsíce. Geoffrey Van Warden Dejon Pašku a pan Luan a já jsme byli členy této mise. Navštívili jsme eh, zařízení Ujanga, kde probíhá vyškolení somálských eh, vojáků. To byla druhá jednotka eh, somálských Eh, vojáků vycvičená společně v misi EUTM, to je společně EU a Uganda. Navštívili jsme misi EUTM v hlavním sídle v Kampale a také vojenské i civilní orgány. Musí říci, že to byla úspěšná, i když krátká mise, ale s velmi nabitým programem. Velice zajímavé to bylo, protože šlo o takovou odlehčenou misi, která eh, zaměstnává 140 eh, vojenských eh, odborníků. Je to relativně nenákladná mise a má velice dobrý dopad na vyškolení somálských vojáků, ale také politický dopad na naše partnery v daném regionu. Uganda samozřejmě na prvním místě v daném regionu. Orgány nám vyjádřily eh, velké ocenění toho, že právě na jejich území je tato mise a zdůraznili, že mezi uganskou armádou a misí EUTM probíhají velice dobré vztahy. Ale kromě Ugandy také další eh, země, které eh, mají určitou účast na tomto velice citlivém regionu, včetně Spojených států, které se logisticky i finančně podílejí. Také Africká unie, samozřejmě, která je eh, skutečně na frontové linii, abych tak řekl, účastí na této misi, ale dále Etiopie, Kenia, Djibouti, což jsou země, které se také podílejí na tomto úsilí o stabilizaci Somálska. Pro Evropskou unii prostřednictvím této mise jde o to, že se účastníme tohoto multilaterálního, prakticky globálního eh, projektu, což je velmi důležité je vhodné eh, tuto, v této misi pokračovat, zachovat ji. A kromě vysoké úrovně profesionální eh, evropských vojáků, kteří působí v Ugandě, eh, myslím, že mohu, mohu také říci, že jsme zaznamenali určitá zlepšení, která by ještě stálo za to udělat. Například výcvik somalských vojáků jak nám bylo zcela jasně řečeno, ugandskými vojáky, kteří jsou v první línii v samotném Somálsku, tak tedy řekli, že jsou tady některé kapacity, které zatím v somálských eh, složkách chybí. Nechybí tedy ani tak vojáci jako takoví, jako spíše eh, velení, eh, důstojníci Tato mise by se tedy mohla dále vyvíjet tak, že by se zaměřila na vyškolení důstojníků. To by bylo velmi vítané. Někteří z nás eh, se divili, či alespoň se zajímali o celý ten řetězec od náboru budoucích somálských vojáků až po jejich začlenění do somálských jednotek. EU se zabývá pouze jedním dílkem tohoto řetězce, pouze tím výcvikem. Nemá vliv ani na nábor, ani na následné začlenění do e, vojenských útvarů. A to samozřejmě, to by vyžadovalo, aby EU e byla přítomna i v Somálsku, což samozřejmě politicky řadě členů EU působí určitý problém. Myslíme si, že je to politování hodné, že EU, která se věnuje tomu nejdůležitějšímu segmentu, to je výcviku, nemá vůbec žádný vliv na um, předchozí a následnou fázi, to jest ani na nábor, ani na začlenění do vojenských složek. Konstatovali jsme, že poslední jednotka nově eh, nabraných vojáků eh, musela být poslána do Somálska po lékařském vyšetření, eh, kde bylo zjištěno, že nejsou schopni absolvovat výcvik. Kdyby taková lékařská prohlídka byla provedena trochu dříve, nebylo nutné podstoupit všechny logistické obtíže s jejich příjezdem a následným odjezdem. Takže eh, my jsme vyjádřili svůj názor ke všem těmto aspektům a uvědomujeme si i politické eh, tlaky, které tady existují z hlediska nějakého přehodnocení celého tohoto řetězce. Já dám slovo některým, některým kolegům, kteří se také chtějí vyjádřit. Podvýbor a sekretariat podvýboru vypracovali zprávu ta je vám k dispozici a já svým vlastním jménem eh, chci říci, že tato mise byla opravdu velkým úspěchem. Já jsem byl eh, překvapen, jak velice dobrý poměr mezi náklady a výsledky tady existuje. Jinými slovy, za velmi nízké náklady tady funguje mise, která nám umožňuje být přítomni ve velmi důležité a citlivé oblasti. A Víme, že EU samozřejmě už působí také v jiném somálské otázce, tedy pirátství. To nám umožňuje sedět za stejným stolem s Africkou unii, s Američany, eh, s OSN a s organizací eh, států Afrického rohu. To vše je velice důležité pro EU. Možná někteří kolegové mají trošku méně eh, nadšený přístup, ale já osobně se velice stavím za pokračování této mise, případně za některá drobná zlepšení, ale jádro celé mise, to je ten výcvik, to je opravdu velice důležitá věc s tím, že by bylo možné zaměřit se více na výcvik důstojníků. Velice jasně jsme zdůraznili velký zájem jak civilních, tak vojenských orgánů Ugandy. Udělali na vás velmi dobrý dojem a setkání s nejvyšším velením mm, eh, armády Ugandy, to ukazuje, jak velice Uganda má zájem na řešení celé krize. Eh, Uganda si zaslouží podporu eh, v úsilí, které vyvíjí, kdy se snaží od dalších afrických zemí, které Eh, se zavázali poskytnout vojska, poskytnout jim tedy velice silnou podporu. Uganda a Burundi eh, jsou trošičku osamoceny v té první línii somálské eh, otázky. Uganda si tedy zaslouží naši podporu. Tolik jsem vám chtěl říct já a pan Von Orden, který byl součástí celé mise, by také chtěl vystoupit. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím, že to byla velice dobrá návštěva, velice dobře organizovaná a velice příjemná také. E, možná e, určitý nedostatek byla e, otázka situace v Ugandě, v Kampale, kde my jsme vlastně sotva si všimli, že vůbec tam jsme. Možná se nějaká publicita dostavila poté, co jsme odjeli, ale bylo velice zajímavé vidět, že Uganda je opravdu v popředí eh, celé této otázky. Když se eh, zaměříme na tuto vojenskou misi, jsou tady přinejmenším tři různé aspekty, eh, na které se můžeme zaměřit. Za prvé je tady otázka výkonu našich vojenských sil. Já jsem neviděl žádné vojáky EU, pane předsedo. Já jsem viděl Španělé, španělské vojáky a vojáky z několika dalších eh, eh, evropských zemí, ale eh, evropské vojáky jako takové jsem tam neviděl. Takže když posuzujeme, co tam dělají, tak asi ani není. Musíme říci, že to jsou vojáci z některých našich zemí, které tam skutečně pracují velmi obětavě, velmi profesionálně. Mě nepřekvapilo, že tam velice dobře fungují, a že mm, tedy té Ugandě fungují velice dobře. Samozřejmě mi to nepřekvapilo, že tam odvádějí velmi dobrou práci. E, ten výcvik je jenom velice základní. E, probíhá v úzké spolupráci s Ugandiany a doslova e, při, přivážejí Somálce přivezou je tady do této části Ugandy a nejdříve je třeba je naučit základní hygienu a takové základní věci, než se vůbec pustí do základních vojenských aspektů výcviku. Eh, čili na takové úrovni to probíhá. Je tady obrovské úsilí ehm, vybírat eh, vojáky a vybrat z nich eh, tedy ty, eh, kteří mohou pak eh, být důstojníky. No, to je trošku, trošku nereálné, protože z ničeho ty důstojníky úplně neuděláte. Čili to je taková ta první, ten první aspekt, to je vlastní, vlastní výkon celé mise. Druhým aspektem je úloha EU samotné. Mně to připadá tak, že to je především eh, školící mise, která začala za španělského předsednictví, probíhala původně z Djibouti, nyní probíhá v Ugandě. Samozřejmě nemusíme ani zmiňovat, že ugandské orgány jsou velmi rády, Tady prostě, popravdě řečeno, není žádný důvod pro to, aby se vyloženě tomu věnovala EU. Eh, tady platby přicházejí ze Spojených států, tady dochází k výběru eh, těch, těch eh, mužů a pak výcviku a platí to a logistiku za, zajišťuje Spojené státy. Vlastně to probíhá v jakési organizaci, která velice úzce spolupracuje se Spojenými státy a jsou tam nějaké e, určité mm, aspekty e, s OSN a není vlastně jakýsi vyloženě důvod, aby to bylo Evropská unie. E, mm, to je celkem nesmysl tvrdit, že my máme nějaká vlastnická práva na tuto misi. Naši vojáci samozřejmě se podíleli na celé řadě různých operací, které probíhaly v posledních desetiletích. To je takový ten celostní přístup, ale zajímavé na této věci je, že delegace EU v Kampale, jak se mně zdálo, tu misi vojenského výcviku ani nenavštívila. A to také možná něco naznačuje ten celkový přístup ze strany EU. To si myslím, že je ten hlavní nedostatek. A třetí, takže to je druhý aspekt a já opakuji, nevidím tady vůbec důvod, proč by EU tady měla být nějakým způsobem zaangažována v této konkrétní misi. A třetí aspekt, e, o co tady vlastně vůbec jde e, o operaci v Somálsku. My samozřejmě do Somálska jsme nejeli. Eh, spolehali jsme se na informace eh, jiných o této situaci. A eh, Ugandané nám řekli, že tato mise v Ugandě je vlastně neadekvátní k tomuto úkolu. Je tady mm, mandát OSN pro 12 000 osob a pokud já vím, tak vůbec toho nebylo dosaženo. A dokonce Uganda říká, že by bylo zapotřebí 20 tisíc eh, mužů, aby celý úkol byl splněn efektivně. To znamená, že to je tedy neadekvátní eh, operace OSN. Pak je tady také podíl jiných afrických eh, zemí. Jsou tady jednak složky z Ugandy a Burundi. Eh, myslím, že další eh, otázka je tady také eh, platba, která je určená vojákům OSN. Není možné očekávat, že budou placeni na stejné úrovni jako vojáci OSN, z čehož by se pak stala velmi nákladná operace. A pokud o vazby mezi výcvikem, který jsme viděli, a mezi tím, co se odehrává v Mogadišu, no, nejsme si úplně jisti. dřívější eh, vycvičení muži obsahovali eh, velké množství, nebo vykazovali velké množství dezercí, absenterství, prostě, prostě zmizely, eh, když nedostali plat šek. Zdá se, že teď je trošku účinnější eh, proces plateb, takže je asi pravděpodobnější, že vycvičení vojáci tam zůstanou, ale nevíme, jak účinní eh, jsou poté po návratu do Mogadiša, když už se pak začlení do dalších eh, jednotek, které tam již působí nebo zda nakonec zůstávají samostatnou vycvičenou jednotkou a působí samostatně, nevím. To není úplně jasné, jak to působí. Ale za to jasné je, že v Mogadišu je velice vážná situace. A e, Ostatně je tady samozřejmě také otázka piráctví, která probíhá v tomto regionu. Pane předsedo, mně se tedy zdá, že ano, byla to velmi užitečná a zajímavá návštěva, velmi dobře se organizovaná. A já chci poděkovat eh, těm složkám, které tam jsou rozmístěny, včetně španělského velení. Eh, pracuje opravdu velice dobře. Já ale tedy opravdu pochybuji, že toto je nějaké místo pro EU, že tady je nějaká úloha pro EU. Eh, No, pak samozřejmě otázka e, operací v Somálsku, to je velký zdroj zneklidnění, což je také související otázka. Děkuji. Děkuji, Joffre. Já myslím, že zázrakem politiky je, když konstatujeme, že e, Oba dva říkáme, že to je vynikající e, výkon, ale vyvozujeme z toho úplně odlišný závěr pro EU. Já osobně myslím, že to je naopak velice užitečné, protože NATO to už je v Líbii, už je v Afganistánu. Já nevím, co by ještě NATO tady mohlo způsobit. Já jsem velice dobře viděl, eh, Joffre, že měli na rukávu badge, eh, modrý badge Evropské unie, takže já myslím, že odvádějí dobrou práci a je to pod eh, vysačkou EU. Ano, tak jestliže jediný, jediný zájem je, že mají modrou, modrý badge, modrou nálepku na, na sobě, tak to je opravdu, no tak to prostě se pak seškrábou, až už to skončí. Musíme najít něco, něco podstatnějšího, než jenom teda ten, ten, tu nálepku. Já s vámi souhlasím v jedné věci, a to je otázka mm, následného sledování eh, těch vycvičených vojáků, co se s nimi pak děje. Nemůžeme zůstat slepí k této eh, části eh, jejich osudu. Chci toho využít, že Tady máme kolegy ze Zelených, kteří mnohokrát hovořili o otázce výběru a náboru eh, těchto mm, budoucích vojáků, těchto rekrutů, také otázka věku, eh, zda jsou již plnoletí, což je určitě mm, otázka, kterou jsme kladli všem odpovědným činitelům. Oni nás ujistili, že ten výběr se velice zlepšil a že když bylo zjištěno, že někteří rekruti, eh, ať už z hlediska věku či z hlediska zdravotního stavu, neodpovídají podmínkám, pak tito eh, rekruti nebyli vybráni. Já to jenom chci eh, tady zdůraznit, protože to rozhodně byla jedna z velice důležitých otázek, které jsme my jako poslanci kladli. Pan Weigl. Thank you, chair. I actually wanted... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl tady nastínit pár otázek, které tady už eh, sice zmínil kolega, ale já jsem moc rád, nebo mě vyhovuje způsob, jakým on vyjádřil několik skeptických aspektů naší eh, účasti tam. Ale chtěl bych eh, poděkovat za způsob, jak ta mise byla zorganizovaná. Děkuji velice a byla to, ta zpráva byla opravdu velmi komplexní a zajímavá. Taky si myslím, že je velmi důležité, abychom byli trvale informováni o těchto vzdálených misích, které vedeme a nenechávat je eh, jak, tak nějak na pospas. Ono to vyžaduje eh, trvalou um, politickou podporu a angažovanost a také to vyžaduje a pokud se zjistí, že to nemá smysl, tak je třeba rozhodnout o stažení. E, k tomu, co vy jste říkal a co říkali členové delegace, Byla to velice inspirativní mise a je tu celá řada věcí, e, na něž můžeme pracovat. Chtěl bych zdůraznit problém piráctví A nevím, zda se dá říci z, z hlediska eh, sociálně-ekonomických kořenů tohoto problému. Problém je, že velká část populace nemá na živobytí a my nemůžeme se omezit pouze na eh, jak si ten rušivý dopad, který to má na mezinárodní obchod a je potřeba, aby Evropská unie se více soustředila na ty příčiny a na eh, eh, cesty, kam třeba jdou peníze z pirátství. A měla by se situace v Africe měnit v důsledku našich misí a aktivit. A kromě toho kdykoliv jdeme na inspekci některé z našich misí a eh, díváme se, co tam dělají Spojené státy a další eh, účastníci, tak se na to musíme dívat v souvislosti s tím, jaké možnosti má Africká unie, jak se tam může zapojit a Eh, nést vlastní odpovědnost. Čili bylo by dobré eh, vést diskusi s Africkou unii o strategii, o, o rozvojové strategii, o vojenské strategii, o bezpečnostních aspektech, protože oni by měli být hlavním hráčem a měli by jaksi se chápat vlastní odpovědnosti v tomto kontextu. Takže moc děkujeme za zprávu z mise a myslím si, že bychom měli dál pokračovat v našem zapojení. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Já bych eh, navázal na to, co jste říkal o Africké unii. My připravujeme diskuzi na toto téma na 30. června Eh, chtěli bychom pozvat několik hostů eh, a hovořit o možnostech partnerství, především ve vojenské oblasti s Africkou unii. A eh, uganské vojenské orgány nám říkali, že zapojení v Somálsku je současně zásadní a přitom má spoustu mezer. Zatím vlastně se opírá o dva africké národy a tyto africké národy potřebují podporu dalších afrických národů. A my se pokusíme skutečně toho 30. června zorganizovat diskuzi na toto téma. A není pan Kušpašku, který byl také členem delegace a pak e, přejdeme k dalšímu tématu, tak abychom to stihli do deseti. Já bych chtěl říct si jenom tolik, že plně souhlasím se závěry zprávy. Je to velmi užitečná operace. Já bych řekl, že v podstatě relativně málo nákladná a více než potřebná. A můj pocit byl takový, že jaksi je to docela zaběhnuté. Osobně vidím problém třeba v chápání toho, jestliže Evropská unie není zapojená, tak to kritizujeme, že Evropská unie se neumí zapojit. A když zapojená je, tak buď říkáme, že to není dostatečné, anebo že to není jejím úkolem. Já si myslím, že bychom měli také jak si vycházet z reality a měli bychom ocenit to, co vidíme. A měli bychom se snažit Eh, chápat hodnotu, eh, tu pozitivní hodnotu eh, toho zapojení v zadané situaci a je tady celá řada dalších aspektů, které si zaslouží prodiskutovat, ale minimálně v tomto případě, podle mého názoru, je to, myslím, jak si přináší to dobrou hodnotu za investované peníze. Předseda, děkuji, takže na závěr této diskuze bych chtěl poděkovat přítomným eh, poslancům, kteří velice aktivně a velice odborně Eh, se účastnili, bylo to opravdu eh, velmi příjemné. Neříkám co do komfortu, ten byl poněkud elementární, ale z, eh, z hlediska odbornosti to bylo opravdu velmi kvalitní, velmi zajímavá, zajímavé exkurze a moc děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci této návštěvy a děkuji oběma kolegům, kteří jaksi přispěli k úspěchu této akce a já doufám, že budeme v budoucnu tak také e, e, moci absolvovat takovéto velice zhuštěné a, a odborně soustředěné akce. A nyní bychom přistoupili k dalšímu e, bodu programu, ještě než přijde pan Westervele. To se týká stanoviska CD k politice EU pro boj proti terorismu. Paní Hankis, eh, která eh, je navrhovatelkou zprávy, eh, tady dnes není a proto, proto pověřila pana Galera, aby ji zastoupil. Takže prosím, Michael, kdyby si nám mohl stručně říci hlavní body mm, tohoto stanoviska. Hlasovat se bude v AFETu dnes odpoledne. Ano, děkuji. Omlouvám se, že jsem přišel pozdě. Letadlo z Berlína přiletělo pozdě a musel jsem si přesunout trošku program. Paní Hankis eh, se omlouvá a požádala mě, abych její stanovisko tady prezentoval. Eh, stanovisko k tomuto bodu, jak říkala, bylo vypracováno s pohledu externí dimenze politiky boje s terorismem. Eh, hlavní body, které chce zdůraznit, jsou důležit, jsou takové, že důležitost této politiky je taková, že eh, bezpečnostní strategie eh, a interní strategie Unie a harmonizace obou dvou jsou naprosto stěžení. Potom je tu relace transatlantické vztahy a je potřeba Eh, tedy rozvíjet aktivity v boji proti terorismu. Eh, celosvětový a mezinárodní rámec určují, eh, určuje OSN, takže tady zdůrazňuje také potřebu také koordinace s NATO a zmiňuje eh, souvislost s eh, organizovaným mezinárodním zločinem, eh, s, drogo, s pašováním drog a připomíná roli koordinátorů EU pro boj s terorismem. Paní Hankis děkuje za konstruktivní pozměňovací návrhy, které se maximálně snažila ehm, zapracovat a e, vytvořila jejich prostřednictvím pět kompromisních návrhů, které doporučuje ke schválení. Nicméně několik e, pozměňovacích návrhů e, mělo znění, které se snažilo kreativně rozšířit rozsah tohoto stanoviska, ovšem to by se týkalo politik, které se ani netýkají vlastního boje s terorismem Eh, říká, nesmíme zapomínat, že hlavním cílem politiky boje proti terorismu je záchrana životů nevinných lidí. My se nemáme pokoušet naznačovat kořeny příčin eh, terorismu. A co se týče hodnocení politik, musíme být velmi ostražití, vzhledem k pozměňovacímu návrhu 6 paní Latford a 39 eh, paní Knightenmaky, eh, kde by eh, navrhovali panel nezávislých odborníků pro hodnocení politik a zpravodaj výboru Libe tedy také se tam mm, přiklání k tomuto stanovisku. Existují závažné pochybnosti zpravodajky k těmto pozměňovacím návrhům Eh, neví, na základě čeho bychom eh, garantovali, že ten panel bude nezávislý, jakým způsobem by byli jeho členové jmenovaní a a jaký by eh, měl ten panel úkol, jestli schvalovat nebo, kdo by mohl schvalovat nebo zamítat takové jmenování a komu by se takový orgán zodpovídal. Takže ona nepodporuje tento návrh také tam ve svých podkladech najdete eh, text těch pěti kompromisních pozměňovacích návrhů, takže asi tolik eh, jejím jménem bych tady navrhl. Děkuji. Děkujeme. Pan Pašku se hlásí. Velice stručně. Moje frakce mě pověřila, abych jménem frakce podpořil kompromisní eh, návrhy, pozměňovací návrhy. Děkuji, paní Lezing. Já, vielen Dank. Děkuji. Já už jsem v předcházejících jednáních řekla, že je mi velmi líto, že vlastní příčiny terorismu, které většinou souvisí s chudobou, tady nejsou v této politice uvedeny jako prioritní. Z pozměňovacích návrhů vyplývá, že také další poslanci eh, chtějí vědomě bojovat proti těmto příčinám a doufám, že to bude zohledněno v těch pozměňovacích návrzích. Další věc. Všimla jsem si, že celá řada pozměňovacích návrhů eh, se chová nebo staví kriticky k těm dosavadním protiteroristickým opatřením. Zejména pokud jde o lidská práva, lidské svobody a další. Doufám, že i tyto pozměňovací návrhy se do stanoviska dostanou. Děkuji. Merci. Que... Děkuji. Ještě další kolegové se hlásí k tomuto bodu? Mikaeli, možná slovo na závěr? Děkuji za tu podporu, kterou tady kolega Pašku jménem své frakce vyjádřil. Myslím si, že v kompromisu 2 jsme to celkem obsáhle popsali. Jde o to, že chceme samozřejmě bojovat také proti těm příčinám, ale pokud se podíváme na to stanovisko a konkrétní aspekty této politiky, tedy také nástroje a případná opatření, pak toto není to správné místo a to také autorka řekla. Toto není správné místo, proto, abychom dělali hloubkovou analýzu příčin. Chceme podporovat eh, celostní přístup, eh, to tam také je uvedeno. A pokud se rozhodneme pro tento celostní přístup, tak to znamená, že další politiky, které Unie v těchto regionech dělá, přispějí také k tomu, aby fungovaly preventivně v boji proti terorismu, tak, aby ta úrodná půda pro terorismus nevznikala. Čili je to obsáhlé, obsáhlý a celostní přístup, to znamená v součinnosti i s dalšími politikami, ale toto není místo vhodné. Eh, Děkuji. Takže já připomínám, že po e, diskusi s panem Westervele, který bude končit v 11 spolu s Afetem. Potom se zase sejdeme ve formátu CD a setkáme se s panem Kerkovem, e, k zástupcem pro e, boj s terorismem a budeme s ním na toto téma ještě hovořit. Takže já bych nyní přerušil jednání na 10 minut, abychom připravili to společné zasedání s AFET, takže zatím děkuji za pozornost. c'era eh, colleghi, do immediatamente il benvenuto. A... Eh, vážení kolegové, rád bych eh, hned přivítal pana ministra Vido Westerveleho. Je nám velkým potěšením, že je tady mezi námi. Určitě to setkání bude velmi zajímavé. A chtěl bych poděkovat panu předsedovi Donžánovi eh, za to, že dal k dispozici čas pod výboru na setkání s panem ministrem. Pane ministře, vaše eh, návštěva eh, přichází přesně v čas, eh, protože jsme právě nedávno odhlasovali doporučení Radě ministrů před valným schromážděním OSN a valná hromada OSN eh, eh, od, schválila specifickou roli Evropské unie eh, vzhledem k tomu, že Unie představuje nebo zastupuje své členské státy, co se týče zahraniční politiky. Myslím si, že to je úspěch evropské diplomacie, který je třeba zdůraznit. A konečně vaše Eh, návštěva eh, přichází v takovém citlivém eh, diplomatickém okamžiku. Víme, co se děje v zemích Magrebu, Mašreku, arabských zemí a my bychom měli být schopni jaksi společně reagovat a ne pouze bilaterálně na tyto události. Vaše dnešní vystoupení se bude týkat cílů a zkušeností Německa jako nestálý člen člen Rady bezpečnosti OSN. A vaše země, podobně jako Itálie, eh, svého času se snaží dát Mm, eh, jakýsi evropský aspekt té, eh, tomu, té funkci v Radě bezpečnosti. My velice podporujeme tuto vaši iniciativu a zajímají nás všechny detaily, které nám můžete poskytnout. Chtěl bych připomenout, že v doporučení našeho výboru, které eh, jsem zmínil, jsme řekli, že reforma Rady bezpečnosti by měla být příležitostí pro vytvoření stále nového místa pro zástupce Evropské unie. A než bude dosaženo tohoto cíle, bychom chtěli zavést systém rotace v rámci USN pro nestálá místa v Radě bezpečnosti. Pane ministře, vzhledem k tomu, že máme strašně málo času k dispozici a vzhledem k tomu, jak vysoce zajímavé Eh, bude setkání s vámi. Dávám slovo panu eh, Danšánovi. Děkuji, pane předsedo, pane ministře, jménem podvýboru bezpečnosti a obrany vás také chci přivítat. Není eh, žádným překvapením, že zaprvé budu stručný, protože my chceme hlavně slyšet vás a hlavně, aby byl prostor pro diskusi s kolegy poslanci a také není překvapením, že by mě zajímalo eh, váš názor, eh, co se týče libijské problematiky, která poznamenala první pololetí, jak co se týče diskusí v OSN, tak co se týče Evropské unie a e, relativní zklamání Eh, vlastně, které tady v parlamentu mnozí zažili eh, z, z, z toho důvodu, že Evropská unie jako taková sehrála mm, nedostatečnou roli v eh, otázce Libie, především co se týče vojenských aspektů této krize. Mnozí z nás tady podporují bezpečnostní a obranou politiku, která by byla jaksi ambiciozní, tak jak se s tím počítá v Lisabonské smlouvě a už několik měsíců konstatujeme jakési zpomalení, abych hm, použil eufemismus zpomalení tohoto procesu, takže by nás také zajímalo, jakým způsobem vy vnímáte tuto společnou eh, obranou a bezpečnostní politiku i nad rámec libijské problematiky. Řada iniciativ se pokusila ty ambice o obnovit, třeba německo-švédská e, iniciativa nebo iniciativa Francie, Polska a Německa a e, zajímal by mě váš názor na tyto iniciativy a zda se domníváte, že by mohli jaksi znovu e, posunout ku předu Evropu obrany s tím, že Německo je zásadním aktérem, který možná se v tuto chvíli drží trošku zpátky a tak by nás to zajímalo s, e, jako nás v podvýboru. A dříve než vám nechám slovo, chtěl bych ještě také mezi námi tady přivítat dvě významné osobnosti, paní Cvetkovou, náměstkyně ministra obrany eh, v Bulharsku, eh, která eh, se účastnila Rady zahraničí ve formátu obrany, ale Vek Ambar Damian, což je koptský biskup v Německu, který zastupuje německé kopty. Děkujeme, monsignore, že jste přišel mezi námi. Osud koptské menšiny nás velice zajímá, často se tady o, o ní hovoří a mm, takže děkujeme, pane ministře, máte slovo. Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych nejdříve poděkoval za pozvání a za příležitost k tomu, abychom tady mohli udělat výměnu názorů. Německo teď eh, má před sebou páté členství v Radě bezpečnosti. Je to v době, která je politicky velmi velkou výzvou. Stojíme před epochálními změnami. Týká se to arabského světa, týká se to severu Afriky. A my máme společný zájem na tom, aby naše sousedství a sousedé se rozvíjeli demokraticky a svobodně a mírově. Musím ale říci, že to, co tam bylo zahájeno, stále ještě nedospělo k cíli. Máme za sebou první metry přerodu a zlomu. A vidíme také, že předem naznačené cesty skrývají vždy potenciály pro konflikty. Tím mám na mysli zejména poslední zprávy z Jižního Sudánu, ze Severního Sudánu, eh, boj o moc. To si myslíme je historie, ale když se podíváme na současnou situaci, vidíme, že ne. Pokud jde o terorismus v Afganistánu, Pakistánu, dalších místech atomové programy Severní Koreji a dalších, anebo pirátské útoky e, u Afriky, anebo humanitární katastrofy jako ve východním Kongu. Všechny tyto krize vyžadují značnou pozornost Rady bezpečnosti, ale podle našeho názoru je Rada bezpečnosti OSN něčím, co je víc než jenom krizové řízení, protože je třeba, eh, aby si Rada bezpečnosti vzala za svůj úkol možnost předcházet takovýmto konfliktům, chránit eh, občanská práva, mír a bezpečnost. To je naše chápání této věci a podle toho budeme také pracovat v tomto duchu, takže až v červenci převezmeme předsednictví. Doufáme, že splníme svoji roli i v rámci globalizace a myslíme si, že OSN si bude muset také najít eh, svoji novou úlohu. A náš úkol, před kterým stojíme za v období předsednictví pana Tajise také valného zhromáždění. Myslím, že tomu se bude také valné zhromáždění věnovat a je to předpoklad pro to, aby spojené národy v budoucnosti měly dostatečnou míru autority a akceptance pokud OSN eh, nezohlední architekturu současného světa, tak se musí eh, stát nevyhnutelně to, že ty úkoly převezme někdo jiný. Nejde jenom o mezinárodní zájmy, které OSN sleduje, jde také o to, aby spojené národy lépe odrážely současnou architekturu a situaci ve světě. Například eh, Latinská Amerika není stálým členem v Radě bezpečnosti OSN, Afrika také ne. A skutečnost, že tomu tak je, že například Ázie má nedostatečné zastoupení, už to ukazuje, že po druhé světové válce potřebujeme, aby se současná situace projevila i v architektuře OSN. Samozřejmě, i pokud jde o obsah, stojíme před některými výzvami. Jde o to, aby OSN dokázala splnit své úkoly, aby dokázala bránit eh, mezinárodní lidská práva, aby OSN sloužilo lidem, chránilo je i před vlastními vládami a je skutečností, že v současné době, v době globalizace, která se projevuje a působí nejen jako ekonomická, obchodní globalizace, ale ukazuje se, že máme v současné době také globalizaci hodnot, názorů, životních stylů, ale zejména těch hodnot. A my jako Evropané vidíme sami sebe jako společenství práva a hodnot, a proto je to pro nás velká výzva, když jde o hodnoty a jde o to, aby eh, Rada bezpečnosti OSN to viděla podobně. Naším cílem tedy je, aby Rada bezpečnosti OSN byla vybavena a připravena na budoucnost. My jsme zastánci multilateralismu a na prvním místě samozřejmě máme o toto obrovský zájem. Jde také o otázku lepší akceptance Evropy. Tam jsou úspěchy, které je třeba uznat, například nová úprava zastoupení Evropské unie a vnější služba paní Catherine Ashtonové a jejího týmu. Vím, že to ještě není uh, dokonalé, není to to, co bychom chtěli, ale naše diskuze z posledního, z minulého září na valném zhromáždění ukazuje, že to, jsou, že to je pokrok, který je vidět a Evropa musí dokázat zdůraznit své úspěchy nejen směrem ven, ale také směrem dovnitř. Je to politický úspěch a já si myslím, že i pro Evropu je to institucionální pokrok. Samozřejmě, v Evropě máme společný zájem nejen po Lisabonské smlouvě, ale už delší dobu na společné zahraniční politice. Uvedl jsem už eh, jeden z těch úspěchů, jsou ale další, které je třeba zdůraznit, například eh, různé formáty, které zmínil kolega nazval jste je trojuhelníkovými formáty. My si myslíme, že je to velmi osvědčený eh, formát, například výmarský trojuhelník Polsko, Francie, Německo například, ale Poté, co jsme to v pátek připravili v, této, v tomto složení, jsme připravili v Kaliningradu také další trojkový formát. Polský ministr zahraničních věcí, já, jsme se sešli společně s ruským ministrem zahraničních věcí a myslím si, že se dohodneme na tom, že v současné době je věnovaná velká pozornost eh, zejména oblasti eh, jihu, ale když se podíváme na obsáhlou zahraniční politiku, tak bychom eh, neměli zapomínat na naše východní sousedy, protože tady v té ruské části se sešli německý a polský ministr s ruským eh, kolegou a navzdory kontroverzím, které mají, spolu jednali, myslím si, že to už je věc, která má symbolický význam a je to velký pokrok, který je třeba vidět. My jsme se snažili o to dospět ke společnému postoji, ne všude se nám to povedlo, ale samozřejmě Rada bezpečnosti musí uznat tento princip navzdory eh, obtížnému zvažování v konkrétních případech a je to také otázka rezoluce 1973. Tam jsme se zdrželi, bylo to velmi obtížné a respektuji také důvody těch, které se rozhodly pro vojenský eh, zásah. My jsme byli přesvědčeni o tom, že musí jít o politické řešení a myslím si, že i tento postoj byl podložen dobrými důvody, stejně jako postoje dalších evropských států, které jsou tam zastoupeny. Německá zahraniční politika, to, že by neměla odpovědnost v mezinárodním měřítku, to považuji za chybné. Já si myslím, že Německo se angažuje v Afganistánu a nejen tam a naším společným úkolem je popracovat na řešení v Libii a naším cílem je, abychom ukončili vládu Kadáfího a aby tam bylo místo pro nástup nové moci. Jde nám o to, abychom se věnovali také lidem v arabském světě, čili podporujeme všechny změny směrem k demokracii. Já jsem v polovině února k tomu sestavil příslušný dopis a e, Přinesl jsem tam myšlenku transformačního partnerství, což je myšlenka, kterou e, z velké části podpořili také evropští ministři zahraničí a převzali ji. A to znamená, že budeme muset udělat víc než jen spolupráci na, evropské, na politické úrovni se státy, které se vydaly demokratickou cestou. Je to o něco víc než občanská společnost. E, my například pracujeme s nadacemi, s těmi jsme udělali velmi dobré e, zkušenosti. Je to otázka nejen svobody tisku a dalších médií, je to otázka Tuniska, Egypta, eh, Maroka, Jordánska a jde o to, aby tato demokratická vlna, která je na začátku, která zatím nebyla rozhodnuta, tam jsme ušli pouze prvních pár metrů, zatím se nestalo nic víc. A naším úkolem, úkolem Evropanů je, abychom je podpořili nejen slovně, ale naším úkolem je také to, abychom jim udělali jasnou nabídku, konkrétní nabídku k transformačnímu partnerství. Ať je to v oblasti obchodu, v oblasti investic a podle mého názoru pro Evropskou unii to znamená také to, že naše vlastní trhy musíme otevřít produktům z těchto zemí, které se vydaly na cestu demokracie. Jde tedy o tu dividendu volného pohybu, za kterou se přimlouvám, protože to určí potom trvalou udržitelnost této změny, to znamená, zda tato změna poskytne lidem lepší podmínky, lepší šance tam je to otázka toho, že jsme jednali s těmi lidmi, hovořili jsme s nimi. Nejde jenom o demokracii, ale jde také o lepší životní šance a podle našeho názoru je to jeden ze základních prvků, který propojí naše zahraniční politiky. Ještě jednou zdůrazním, že náš program na předsednictví v Radě bezpečnosti se bude zabývat i těmito výzvami. Například na červenec si Rada bezpečnosti eh, dala eh, otázky změny klimatu a já myslím, že nemusím zdůrazňovat, jaký význam to má pro stabilitu ve světě. A během našeho předsednictví v červenci se chceme daleko více věnovat otevřené diskuzi nejen o změně klimatu a mezinárodních otázkách, ale budeme se věnovat také druhému důležitému bodu, což je otázka lidských práv, což podle našeho názoru je třeba vidět nejen s ohledem na to, co se stalo na jaře v arabském světě, ale je to otázka konkrétních kroků v této oblasti. My jsme včera na radě hovořili o nástrojích v oblasti lidských práv, čili pro evropskou strategii v této oblasti a podle mého názoru sem patří lepší ochrana dětí v oblastech s ozbrojenými konflikty. Tam si myslím, že bychom se tím měli zabývat více. Myslíme si, že to je nejen lidská otázka, lidská povinnost, ale je to také velmi naléhavé. Například otázka společné rezoluce, která by eh, odsuzovala útoky na školy a nemocnice. Víme, že eh, všichni, že to není správné a přesto víme, že bohužel se to stále ještě stává, takže pro nás je to velký úkol. A navíc, a tím se dostávám k závěru, Samozřejmě se budeme zabývat také velmi obtížnými aktuálními otázkami. V době našeho předsednictví prohlášení nezávislosti Jižního Sudánu. V červenci my jsme tu situaci všichni sledovali samozřejmě s velkým neklidem a vítám to, že včera evropští ministři zahraničních věcí společně a jasně prohlásili na adresu Chartumu, jakou, jak situaci vidí. Musím říci, že to sledujeme velmi pečlivě a obáváme se. Eskalace násilí tomu je třeba za, zabránit. A myslím si, že je důležité, aby nejen Evropské společenství, ale také OSN se jasně vymezilo, pokud je o otázku stažení těch vojenských jednotek a možnosti vrácení, navrácení návratu civilního obyvatelstva. A dámy a pánové, tím chci poděkovat ještě jednou za možnost promluvit zde, být zde. Myslím si, že je třeba zabývat se věcmi, které zatím ještě nemají společné stanovisko, ale stejně důležité je to tam, kde už máme jasný společný postoj v Evropě, tak je třeba za ním stát. A včerejší den to, že se dohodly eh, sankce pro Sýrii, Libii, Bělorusko a Irán, to také ukazuje skutečnost, že Evropa to myslí eh, v otázce eh, demokracie a svobod vážně a ukazuje to také to, že společně jsme v tomto společenství hodnot. Děkuji vám i panu předsedovi za pozornost a těším se na diskuzi. Bene, grazie ministro. Eh, colleghi, seguendo la prassi Vážení kolegové, budeme postupovat jako obvykle. Budou dvě série vystoupení. V první části koordinátoři a zpravodaji z pracovní skupiny, které se týkají uh, otázek EU a OSN. A v této sérii máte dvě minuty. Dávám slovo prvnímu řečníkovi Herman Brokovi. Herzlichen Dank. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. tomto podvýboru bych se nevymezil jako koordinátor. Pane ministře, jsem rád, že jste dnes tady s námi a že jste promluvil také o roli Rady bezpečnosti OSN a potřebných reform OSN. Všichni víme, že zastoupení Evropy nelze upravit tím, že oba stálí členové odevzdají své místo. Hmm ale diskutujeme a také v Německu diskutujeme stále více o tom, že je třeba usilovat o německé členství v Radě bezpečnosti a že to je jeden z evropských cílů. Tam se tedy, zda by bylo rozumné využít německé členství v Radě bezpečnosti tak, že by e, na základě praktických zkušeností z tohoto členství bylo možné vytvořit také do určité míry evropské členství, tak aby ten proces konzultací v Evropském parlamentu, v evropských institucích se využil k tomu, aby se vytvořilo povědomí v tomto smyslu. La parola kolega Kreisdorfler. Prego. Kreisdorfler. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane ministře, vítám vás jménem naší politické skupiny. Jsme rádi, že jste si našel čas eh, pro tuto rozpravu a naše otázky. Mohu zdůraznit a podtrhnout všechno, co jste řekl o potřebných reformách OSN. Víme, že to nebude zítra, naopak bude to ještě dlouhodobý proces. Ta rozprava není nová. I přesto musíme dnes a tady už začít jednat a ptám se a musím se ještě vrátit k jednomu bodu. Uh, Eh, ano, k rezoluci 1973 automaticky neznamená, že my jako Spolková republika bychom se museli angažovat vojensky. My se angažujeme na mnoha místech, to ano. A jedna věc je jasná. Začátkem března se řeklo, že to je třeba vědět, eh, co potřebujeme, abychom dospěli ke schodě, eh, scho, souhlas Africké unie, mandát OSN, to všechno bylo, i přesto eh, jsme se zdrželi a víme, že je to také otázka toho říci ano či ne. O tom nechci rozhodovat, ale jak se budeme chovat v dalších případech, protože revoluční procesy v těch zemích, ve kterých začaly probíhat, eh, se nezastaví. A znovu pokud nastane takováto konstelace, tak si myslím, se eh, postavíme na špatnou stranu. To je jedna věc a je tu také požadavek, aby Kadáfi byl postaven před Mezinárodní soudní tribunál. To ale znamená, že pokud eh, bude postaven před soud, eh, bude obžalován, ale on dobrovolně Libii samozřejmě neopustí. Podporujete tuto tento požadavek a mandát OSN, aby Kadáfi byl postaven před Mezinárodní soud, tak, abychom věděli, jaká je vaše pozice a jaká je pozice Spolkové republiky. Děkuji. seguente, il collega Lambsdorff, che è anche... Pan Lambsdorff předseda koordinátor ALDE a také předseda pracovní skupiny pro vztahy s OSN. Děkuji, pane předsedo, vy jste velmi milý, ale koordinátor nejsem. Jsem předsedou pracovní skupiny Výboru pro zahraniční eh, záležitosti. Pane ministře, ještě jednou vás vítám jménem liberálů. Je velmi dobré, že jste tady protože tato výměna názorů týkající se priorit členských států EU nestálý, nestálého výbor, člena v Radě bezpečnosti, to si myslím je na základě Lisabonské smlouvy věc, kterou bychom měli praktikovat častěji v budoucnosti. E, to znamená, že tady vyslovuji stále, stále pozvání pro vaše britské i francouzské kolegy. Ještě jednou děkuji, že jste přišel. Jednu otázku už položil Elmar Brock, eh, takže jenom krátce vnímání německého členství nestálého v evropském duchu. Co bude probíhat konkrétně? A druhý bod? Tento parlament se od svého vzniku věnoval principu eh, odpovědnosti ochrany a zabýval se tím vždy velmi zodpovědně, protože to má vztah k tomu multilateralismu, o kterém jste se zmínil. A rezoluce 1973 poprvé vlastně obsahuje tento princip, je to eh, ve vztahu k probíhajícímu konfliktu. Sdílíte názor, že je to velký pokrok v oblasti mezinárodního práva? Pokud ano, jak eh, vidíte eh, situaci? Je to dobré znamení do budoucnosti? Já to považuji za věc, kterou tento parlament vítá. A poslední bod. Vidíte nějaké šance pro to, aby se Rada bezpečnosti zabývala situací v Sýrii a důsledky? Já si myslím, že se tady k tomu už eh, vyjádřili někteří, ale mě zajímá, jak to vypadá z hlediska vašeho. Per chiarezza devo dire che la coordinatrice del gruppo ALDE la collega Nez. Eh, la parola... Teď eh, koordinátorka za ALDE, Butifofer za Zelených. Minister. Děkuji, pane předsedo, vítám vás, pane ministře. Nejzajímavější a nejpozoruhodnější událost eh, německého současného členství v Radě bezpečnosti bylo zcela jistě to, že se zdrželo při hlasování o 1973. Ptám se, abych navázal na pana Broka. Zdá je to výkon tohoto členství v Radě bezpečnosti a zda to bylo v duchu evropském. Spíš jsem měl dojem, že také v Evropě to přispělo k izolaci Německa. Já jsem v Číně slyšel cynický komentář skupina PREK má teď pátého člena. A chci se zeptat, jak hodláte význam toho principu odpovědnosti chránit, pro který eh, bylo toto rozhodnutí mimořádně důležité, jak to hodláte podpořit v budoucnu během svého členství v Radě bezpečnosti. A druhá otázka, vy jste správně poukázal, pane ministře, na to, že včera byly dohodnuty obsáhlé sankce v případě Sýrie zahrnují také pana Asada. Před dvěma týdny to možné nebylo, protože jednotlivé členské státy byly proti. Které členské státy to bylo a týká se to i vás osobně před dvěma týdny. Kdo zabránil tomu, aby se to týkalo i pana Asada? Conclude questo primo round eh, collega Le... Eh, Tato První série skončí panem Luzikem z GUE. Děkuji, pane předsedo. Ještě chci předeslat to, co řekl pan Lambsdorff, že to jde všemi frakcemi, to nemusí eh, a neodpovídá zcela názoru naší frakce, levice. Pane Vestrvele, první otázka se týká Líbie. Myslíte si, že rezoluce OSN 1973 je mandátem pro vojenskou změnu režimu e, protože některé státy na to si to takto vykládají. Pokud to tak není, co podle vás, jaké důsledky z toho vyvodíte? Další otázka týkající se rozdělení členství v Radě bezpečnosti. Pane Vestrvele, vy jste se vyslovoval proto, aby Evropská unie měla jedno místo v Radě bezpečnosti. Myslíte si, že by to mělo být další místo k těm dvěma, které tam jsou? A k tomu které požaduje Německo, nebo by to v budoucnu podle vás mělo být pouze jedno místo pro EU, které by zahrnovalo všechny členské státy EU. A ještě jednu otázku, která není v této souvislosti OSN, ale vy jste se o tom na úvod zmínil, takže se ještě pro jistotu zeptám. Jaký, jaká je podle vás role nadace, zejména politická role, eh, v tuto chvíli, jakou roli mohou hrát a hrají politické nadace třeba v Egyptě? A protože jste tu vy, tak bych se vás zeptala, eh, Normanova nadace, eh, jakou roli má v Egyptě v tuto chvíli? Signor ministra, you have the floor for answers. Ich will mit dem Anfang... Pane ministře, dávám vám slovo. Äh, Takže uh, eh, Takže zodpovím v tom pořadí, v jakém otázky zazněly. Pane Broku, nejdříve řeknu, že Společné evropské členství v Radě bezpečnosti OSN je cílem německé zahraniční politiky a je to také cíl, na který se zaměříme během procesu reform. A asi jste slyšel, že jsem řekl, Latinská Amerika nemá stále zastoupení v Radě bezpečnosti, ani Afrika. Asie má značné nedostatečné zastoupení a my jsme ochotni převzít větší odpovědnost já jsem úsilí Německa o vlastní stále členství v Radě bezpečnosti chápal vždy tak, že je to most ke společnému evropskému členství v Radě bezpečnosti. To znamená, že tu nezastupuji německý národní zájem, ale v tomto úsilí Německa o reformu OSN jde o to, aby se posílilo OSN. Myslím si, že pokud OSN zůstane v té architektuře dneška, tak ztratí na významu, protože další formáty se stále více budou eh, přetahovat a přebírat jejich úkoly. A autorita OSN závisí na tom, aby skutečně reflektovali zájmy ve světě. Jde o to, abychom pevně drželi taktovku a myslím si, že tady nemusím nosit sovy do Aten. Stále více víme a uvědomujeme si, že OSN toto už nereflektuje. Když se podívám například na Brazílii, nejde jenom o ekonomickou sílu a úspěch, ale jde také o politickou autoritu. Velmi hovoříme o demografickém vývoji v Evropě. Vždycky máme na mysli národní členský stát. Hovoříme o sociálním zabezpečení, důchodech, péči a podobně. Ale fakticky ta výzva pro Evropu je zcela jiná. A sice je to také demografický vývoj ve světě. Jak dlouho bude trvat, až z těch eh, bohatých na populaci států se stanou státy, které intelektuálně, duševně převezmou vedení. Nebude to trvat dlouho a pro mě je toto evropská myšlenka, protože si myslím, že v Evropě děláme chybu. My se porovnáváme mezi sebou a daleko méně se porovnáváme s tím, co bude ve změněném světě v příštích deseti letech, v příštích dvaceti letech. A faktor času Evropa podceňuje. A to dramaticky. Takže jasným cílem je společné evropské členství v Radě bezpečnosti. Myslím, že v okruhu zkušených kolegyň a kolegů nemusím líčit obtíže, které s tím souvisí. Souvisí to s tím, že máme dva členské evropské státy, které tam mají stále sídlo a vůbec neuvažují o tom, že by je uvolnili, i když eh, tady zatím většina těch příspěvků do diskuze zazněla z Německa, tak ani to nestačí, pokud dovolíte toto krátké vysvětlení. Na jiném místě Samozřejmě je to eh, logika, která tu zazněla, ale víme, že ta situace je komplikovanější a širší. Můžeme formulovat politický cíl, to ano, ale nečekáte jistě, že vám eh, sdělím také podrobnosti. Já si myslím, že povedu další jednání s prezidentem Tajsem a jsem rád, že i Švýcaři se přiznávají a k tomuto cíli. E, není to jenom Ban Ki-moon, generální tajemník, hovoříme o předsedovi valného zhromáždění, který musí konat, když jde o změnu struktury. Čili jasné pozitivní směry. Ještě jednou říkám, cílem německé zahraniční politiky při reformě OSN není národní posílení, ale posílení OSN tak, aby ta architektura odpovídala aktuální situaci a my Němci to vidíme tak, že připravíme společné členství pro Evropu. Pane kolego, vy jste se vyjádřil kriticky k chování Německa při hlasování. Ano, beru to, ale nezdílím váš názor. A e, nezdílím, opravdu ne. Myslím si, že to bylo velmi obtížné hlasování a dospívám k závěru, že to bylo správné, to, co jsme udělali. My jsme od začátku sázeli na politický proces. Myslíme si, že vojenské zásahy mohou být vždy až tím prostředkem ultima ratio, daleko důležitější je to, že Německo, alespoň pokud budu já ministrem, zůstane u tohoto postoje. Ono totiž nestačí, abych jako německý ministr zahraničí vlastnímu parlamentu řekl, budeme se účastnit vojenských zásahů, protože se účastní i ostatní, i když to budou dobří spojenci. To nestačí. Je třeba při tom rozhodování o tom být přesvědčen. A pokud je o spekulace, co všechno tam ještě zaznělo, to si myslím necháme stranou. Tam o to se opřít nemůžeme, ale i předseda sociálně demokratické frakce Frank Walter Steinmeier, můj předchůdce, veřejně ocenil tento postoj. Kladně Říkáte, že je to jeho problém. Já bych řekl, že je to váš problém. Chci tady bojovat proti dojmu, že je to trochu diferencovanější. Ano. Pokud to bude jasné, souhlas. Myslím si a jsem přesvědčen o tom, pane kolego, že naším cílem samozřejmě je to, aby plukovník Kadáfi a jeho spojenci eh, šli před Mezinárodní soud. A to, o co vám jde, to je a bylo to základem našeho politického procesu, který jsme my jako Německo sledovali. Ještě jednou to zopakuji i pro ostatní kolegyně a kolegy. Respektuji každého, který dospěl na základě svých motivů k jinému výsledku. Respektuji je to každého rozhodnutí i veřejně. Ale já jsem přesvědčen o tom, že Německo nejpozději teď by bylo u jiné diskuze. A proto trvám na tom, že hranice vojenského zásahu vidíme jasně a kontaktní skupina pro Libii, kde jsme členem, a jednání se pravidelně účastním, včetně generálního tajemníka, všichni zdůrazňují nutnost politického procesu. A pokud jsem správně četl rezoluci Evropského parlamentu, a vy také, tak vy také. A kromě toho si mys- nemyslím, že je chytrá politika, abychom už teď z jednoho případu eh, dělali precedens pro ostatní. Já si myslím, že to by byla závažná chyba. To, co jste tu naznačil, jak bychom postupovali ve srovnatelných případech, to já považuji za zásadní chybu. A na tom já se podílet nebudu. Já jsem proto, abychom měli konkrétní odpovědi na konkrétní otázky. Generalizace oblasti Severní Afriky, Líbie, Sýrie, Jemen, Bahrajn a pak možná ještě Irán. Musím vám říci, kolegyně a kolegové, ta situace se v každém případě podstatně liší. Dvě monarchie, revoluce, Maroko, Jordánsko. I tam je ta situace odlišná. Když se podíváme na religiozní autoritu Mohameda VI., který vlastně po Hasanovi převzal trůn a už od začátku sázel na politiku reform, které neodpovídají sice našim měřítkům, ale je, jejich ano. A já jsem v pondělí vedl s jeho výsostí obsáhlý rozhovor na toto, na toto téma. A to je pro mě zásadní požadavek německé politiky zahraniční. Není možné, aby z vojenských událostí v jedné zemi se vyvozovalo, že v té druhé zemi to musí být úplně stejně. Nemyslím a doufám, že taková diskuze není ani v evropských sociálních demokratech. To by mě zneklidnilo. Byla to otázka, ale my oba jsme dost chytří, abychom věděli, že vaše otázka vyjadřuje také váš názor do určité míry. To já považuji za problematické. Ještě jednou, nechci vám brát váš názor, ale já ho nezdílím. A myslím si, že jsou dobré důvody a je možné dospět i k jiným názorům. Graf Lambsdorff se ptal, Eh, jak to bude v Radě bezpečnosti. Já bych eh, skutečně přivítal, kdybychom se o to pokusili společně s evropskými partnery, aby se Rada bezpečnosti Sýrii zabývala, ale musím vám říci, že ze známých důvodů jsou stálí členové v Radě bezpečnosti, které jsou, kteří jsou zdrženlivější, abych to řekl diplomaticky. Šanci na úspěch nemohou zatím popsat a v sobotu jsem měl rozhovor se Sergejem Lavrovem. Uvidíme, jak se věci vyvinou, ale cíl je správný a uvidíme. Samozřejmě také naše odpovědnost chránit, to je věc, ke které se hlásíme samozřejmě s tím ovšem, že tato odpovědnost chránit nesmí vést ke snížení hranic pro intervencionismus. I to je rozhodující záležitost, protože odpovědnost chránit se musí přísně držet kritérií a nesmí vést k tomu, že by se devalvovaly meze pro intervenci. Pak bychom se dostali na šikmou plochu, kdyby z toho dobrého úmyslu eh, mohly vzniknout eh, velmi obtížné záležitosti. Další kolega, já myslím, že vám jsem odpověděl už na většinu věcí a ještě dodám. Samozřejmě mám zájem o zprávy, které přivážíte z Číny. To, že tady z Číny děláte korunního světka, pokud jde o princip ochrany a odpovědnost ochrany, to je také zajímavé. Ale hovořil jste o tom, vy byste se měl stydět, o, pokud jde o své kolegy a spojence. Ne já. Dobře. Nechápu upřímně, co tím chcete vyjádřit, protože vy jste hovořil o izolaci v Evropě a já chci upozornit, že většina evropských členských států se neangažuje vojensky. A navíc, myslím si, je to váš názor, vaší frakce vyslovit se pro vojenské zásahy. Já jsem důvody svého odmítnutí řekl jasně. A pokud je to zelená politika v Evropě, tak tuto informaci si odvezu domů, ale já myslím, že už jsem se k tomu vyjádřil obšírně jinde a jindy. Pokud je o Sýrii, Mohu říci, že jsme se rozhodli, že budeme postupovat rozhodně tak, jako Spojené státy. Řekli jsme, že půjdeme ve dvou stupních napřed katalog opatření pro Sýrii a potom pokud se tou cestou nepůjde, se dohodneme na sankcích týkající se prezidenta Asada a víte, že jsme potom také konali odpovídajícím způsobem. Paní kolegyně Lizinková k vám jeden bod. Já myslím, že ty ostatní už jsem zodpověděl. Chci vás pochopi- požádat o pochopení, že tady nemohu eh, říct si něco o roli jedné německé nadace ani Friedrich Naumann Stiftung. Eh, já jsem hovořil se všemi zástupci německých politických nadací a myslím si, že princip politických nadací, tak jak ho máme my, může vést k cíli a to není věc, která by se týkala jedné nadace, ale všech a chci je vyzvat k tomu, aby využili možnosti, které v těchto zemích mají. Já jsem o tom hovořila, já si myslím, že je to vynikající cesta a způsob, který pokryje a obsáhne všechny fazety společnosti. Myslím si, že nadace jsou dobrým nástrojem, který může mít úspěch. Děkuji, pane ministře. A teď druhá série. V diskusi je tady velké množství žádostí. Prosím, omezíme dobu na jednu minutu. Salafranka. Děkuji, pane ministře, za to, že jste dnes mezi námi. Já jsem zaznamenal váš názor týkající se hlasování eh, Německa v Radě bezpečnosti eh, hájil jste to, že se Německo zdrželo hlasování. No já si nejsem jistý, že je to dobré pro Evropskou unii. Myslím, že by bylo dobré, kdyby členské státy EU držely stejnou línii a možná Eh, že by bylo dobré, kdybyste se ubírali tímto směrem, až budete opět přesedat. Francie opakovaně říkala, že by bylo dobré mít eh, jednoho vyslance eh, za Evropskou unii. Ovšem paní Ashtonová to nechce udělat, dokud Blair, neskončí Blairův mandát v kvartetu. Jaký je váš názor na tuto věc? Ano, skutečně, EU nemá stále místo Eh, v eh, Radě bezpečnosti Německo také nemá stále místo, ale eh, je tady například, jste se setkal s paní Ferrero Waldnerovou, s první předsedkyní nadace v Hamburgu pro vztahy s Latinskou Amerikou. Víme, že tady je určitý právní problém podle německého práva s pozicí této nadace. Jaké jsou to problémy, jaká je situace a myslíte si, že se Eh, bude aktivita této nadace velice rychle dynamizovat? Děkuji. Za socialisty pan Vigen. Pane господин Вестер Веле, velice mě je udovolstvě, že můžeme да обменим po. Děkuji. Pane Westervele, já jsem velice rád, že si můžeme vyměnit názory na velmi důležitá témata eh, s vámi a že můžeme hovořit o úloze Německa v Radě bezpečnosti OSN. Dovolte, abych prezentoval své eh, otázky. Za prvé, myslím, že nemáte pravdu, když říkáte, že Německo by mělo mít eh, větší úlohu právě proto, že více platí. E, to přece není místo, které se kupuje. Je tady celá řada zemí, které by také nabídly více peněz za to, že by dostali toto místo. Toto místo je spíše vázáno na určitý, určitý závazek, určitou odpovědnost. My, socialisté, si myslíme, že v současné době Německo nepřispívá příliš e, k takovému silnému závazku. A za druhé, e, kdyby EU měla místo, tak by se zřejmě zdržovala permanentně, protože bychom se nedohodli na velmi důležitých otázkách. Má otázka zní tak důležité místo pro EU, kdyby skutečně bylo. Jaké vidíte, jakou vidíte úlohu v OSN a za druhé? Eh, je tady nějaká otázka, kde vy osobně byste byl rád, aby Německo mělo speciální úlohu, jako například otázka Kypru? Pane ministře, eh, vítám vás, nejsem Němec, mohu mluvit ale německy, ale byste neměl pocit, že jste v spolkovém sněmu, tak se vrátím ke své mateřštině a budu hovořit slovinsky. Eh, Zadnja dva govora ameriškega predsednika Obame sta nam dala pravzaprav misliti o globini problema in o razsežnostih bližnjovzhodnega problema in poti do rešitve. Eh, očitno je da je, da je e, točka meja A... Le chiedo, collega Weigel, le chiedo okay, di ritornare I, I... al tedesco. We go back to Deutsch. Okay, we... good. Já vás poprosím, abyste se vrátil uh, k projevu v Němčině. Dobře, uh, dostanu ale o něco víc času. Uh, takže americký prezident ve svých posledních dvou eh, projevech nám přiblížil hloubku a komplexitu tohoto eh, problému Blízkého východu. Je to otázka hranice z roku 1976, která je základní, ale tato otázka eh, vlastně otevírá eh, prostor pro další otázky. Chci se zeptat na jednu věc. Má Evropská unie nějakou roli v tomto procesu? V současné době ne. Ani pan Blair a další zvláštní vyslanci tady roli nemají. Takže se ptám vás, jak vy v době německého členství v Radě bezpečnosti se postavíte k této otázce a tím jsem vyčerpal svůj čas. Bene, continuiamo in tedesco con... Budeme pokračovat eh, německy s kolegou Šulcem. Pane ministře, v tuto chvíli vás ani v národním, ani v mezinárodním měřítku nezasypávají chválou, ale mohu vám říci, že vaše poslední jednání tří partnerů v Kaliningradu, tam v podstatě je to stále ještě ve stínu těch nešťastných událostí, které v Katyni proběhly ve své době. Takže tím přecházím k tomu, jak nás ovlivňuje minulost, do jaké míry, protože je to otázka podněstří a řešení tohoto problému. Myslím si, že tam byste se tomu mohli věnovat také. Grazie, kolega Kovačev. Děkuji, kolega Kovačev. Bundesminister. Děkuji, pane předsedo a pane ministře, vítám vás u nás v parlamentu. Evropa poskytuje velké prostředky do rozvoje celého světa. Musím říci, že při respektování politické váhy Evropy je tento význam stále ještě malý, je třeba na tom popracovat, abychom měli efektivní a společnou linii v Evropě. Pokud je o zastoupení a akceptanci Evropy v mezinárodních organizacích, to je pro nás velmi důležitá věc a ptám se v této souvislosti, jak spolupracujete s Evropskou vnější službou a paní Eštonovou, abyste tohoto docílili. Společná linie Evropy, pokud možno v mnoha otázkách, protože, jak už řekli kolegové, zažili jsme některá překvapení a jde nám o to, abychom se v budoucnu takovýchto překvapení na národní úrovni vyhli a jménem našeho podvýboru chci vyjádřit svoji radost, že i dlouhodobý cíl Evropská armáda pokračuje a chtěl bych se zeptat, vás, co dělá Německo v této oblasti. Doufáme, že Německo bylo a je motorem evropského sjednocení. Za socialisty místo předsedkyně Pasko. Pač místo předseda Pasko. Eh, eh, Vidíte, pane ministře, jedním z dopadů stávající krize je, že se více jaksi díváme dovnitř a snažíme se posoudit mezinárodní otázky ne podle jejich významu, eh, ale podle eh, jejich dopadů na naše vlastní politiky. Takže mm, je to, myslím, jasná věc a proto to je jedna z příčin, proč Evropská unie také nemá konzistenci a, a koordinovanou reakci, kterou by někdy potřebovala. Příští rok je volební v mnoha významných zemí Unie i mimo Unii proběhnou buď prezidentské nebo parlamentní volby a za těch podmínek si kladu otázku, zda jsme spíš víc optimisté nebo pesimisté, co se týče výsledků na základě mezinárodní, v oblasti mezinárodní zahraniční politiky. Děkuji a za zelené kolegyně Bradner. Pane ministře, hovoříte o politickém procesu, to zní krásně, ale co bylo a je vaším skutečným návrhem? Možná, že byste to mohli upřesnit. Zmínili jste se o Severní Africe a Egyptě. Při poslední návštěvě jste se sešel se zástupci eh, Rady pro lidská práva a já jsem byla docela zklamaná, protože ti, kteří jsou tam nově jmenovaní, to jsou zase loutky starého režimu, nejsou to nezávislí zástupci a e, to, vy jste se sešel s tímto loutkovým grémiem místo toho, abyste se sešel skutečně s organizacemi zastupující lidská práva. A jaký bude váš postoj, pokud jde o novou sousedskou politiku? Jste ochotni vydat více peněz navíc, e, liberalizovat víza, přístup na trh a podobně? A 1325 e, uvedl jste ochrana dětí v oblastech, kde jsou vojenské konflikty. Jak jaký bude váš postoj, až půjde o rezoluci 1325. Děkuji vám. Ultim intervento kolega Galer. Děkuji a poslední pan Galer v této sérii. Děkuji, pane ministře. Eh, chci se nejdříve zeptat, eh, pokud je o postoj eh, amerického prezidenta v posledním projevu výchozí bod pro mírová jednání eh, by měla být hranice z roku 1976, pokud ano, jak se eh, vůči tomu vymezit, jak se k tomu postavit, eh, ať už půjde o bez, Radu bezpečnosti nebo EU. A v této souvislosti myslíte si, že politická jednota palestinců je schůdná má šanci do budoucna a usnadní či stíží situaci. A na závěr ještě eh, Německo eh, v podstatě posvětí všechno, co je schůdné, pokud jde o budoucí politiku osidlování, ale pokud se podíváme na historickou odpovědnost za existenci Izraele, je to otázka tlaku eh, vyvíjet či nevyvíjet, eh, pokud půjde o takováto mezinárodní rozhodnutí. Děkuji. Děkuji. Pokud je otázku nadace Latinské Ameriky, myslím si, že tato latinskoamerická nadace je významnou institucí, která se etabluje v Hamburku. Já jsem s předsedkyní a s výkonným ředitelem jednal minulý týden v Berlíně. Tam jsou ještě některé praktické obtíže, vy to víte, takže proto jste se ptala. Je to otázka toho, kdy může tato nadace zahájit svou činnost. Eh, my jsme o tom jednali a zcela jistě pokud jde o právní formy, budeme zkoumat situaci tak, aby ta nadace mohla zahájit svou činnost co nejdříve a projevíme svoji pružnost jako ministerstvo zahraničních věcí. Eh, je tam zhruba 300 tisíc euro, to si myslím je docela dobré počáteční financování pro tuto nadaci. Pokud jde o vztah k latinskoamerickým státům, které jsou teď eh, Eh, hlavním bodem naší pozornosti. O tom už jsme hovořili, ale eh, dá se o tom hovořit samozřejmě daleko podrobněji a jsem rád, že s ohledem na návštěvu spolkového ministra prezidenta v Latinské Americe můžeme doložit, že tyto styky se zintenzivňují a myslím si, že to má význam i v evropském smyslu. Klasicky to vidíme tak, že řekneme Španělé, Portugalci mají eh, velký význam ve stavbě tohoto mostu a musí to být eh, společný evropský zájem nejen kvůli kulturním kořenům, ale kvůli velkému strategickému partnerství abychom šli nad rámec historie. Pokud je o téma vyslanců OSN, my jsme to podpořili, to od začátku naší politiky jsme o to usilovali a budeme o to usilovat nadále a podporovat to. Pane kolego, vy jste se ptal jak to bude vypadat eh, s otázkou Německa a jeho stálého členství v Radě bezpečnosti. My ale budeme sledovat tuto politiku dál, protože si myslíme, že můžeme přispět velkým dílem a že můžeme převzít také svou míru mezinárodní odpovědnosti, pokud jde o platby příspěvků. O těch jste se zmínil také, ale ty nelze ignorovat, protože je to nejen otázka příspěvku, ale také mezinárodní odpovědnosti. A mezinárodní odpovědnost nevidíme jenom ve vojenských zásazích, ale mezinárodní odpovědnost je také mírová politika, propojování, mírová spolupráce a ve vší skromnosti Německo, když jde o rozvojové partnerství, rozvojovou spolupráci, tak Německo je na jednom z prvních míst ve světě a myslím si, že se to netýká jenom ekonomiky, ale také dalších globálních otázek a Německo je zemí, které skutečně může přispět velkým dílem k práci Rady bezpečnosti OSN. Zazněla tu otázka týkající se role EU na Blízkém východě a mírovém procesu v této oblasti. To je určitě jedna z nejobtížnějších otázek a Eh, týká se toho, co tu zaznělo ještě ke konci té otázky hranic. Myslím si, že role Evropy v mírovém procesu na Blízkém východě nejpozději od toho momentu, kdy jsme znovu oživili ten kvartet eh, a moskevského prohlášení, je třeba vidět kladně. Tento kvartet eh, v minulém roce a moskevské prohlášení přispělo k rozvoji a dalšímu vývoji tohoto mírového procesu. To, že to zase ustalo, pokud jde o eh, přímé mírové rozhovory, to k tomu dal podnět jistě i projev prezidenta Obamy. A pane kolego, prezident Obama nehovořil o hranici z roku 1976, 67, promiňte, hovořil o hranicích z roku 1967 s tím, že se dohodlo, eh, dohodla otázka pozemků. A to je důležitý dodatek. Ten, kdo to ponechává stranou, ten vlastně neví, o čem mluví. Pro nás, Evropany, to není nějak překvapující pozice. Vezměte si například iniciativu v únoru v Radě bezpečnosti OSN, pokud jde o politiku osidlování. Já si myslím, že Evropané velmi často uvádějí příklady, kde nejsou jednotně ve svém názoru, ale já si myslím, že je třeba uvádět i další příklady. Víme, že veto přišlo z USA. Evropa hlasovala jednotně, měla jednotný názor. A pro nás kritika politiky osídlování není nic nového. Pro nás Evropa není nic nového. Já jako německý ministr jsem stál v Jeruzalému vedle kolegy Liebermana a hovořili jsme o tom, je to možné, lze to. Myslím si, že jednostranné kroky jsou kontraproduktivní a měli bychom se jim vyhnout. Pan Schulz se ptal na Kaliningrad. Ano, Takovéto otázky se projednávají, jsou dostatečně eh, problematické, to musím říci. Hovoří se také intenzivně o Podněstří. Jednání 5 plus 2 mají šanci, aby se znovu zahájili, znovu rozjeli a s ministrem zahraničních věcí Lankem to je minister zahraničních věcí Moldávie, jsem eh, v pátek jednal, byl hostem v Pitkoši výmarského trojuhelníku a hovořili jsme o tom, jak ten proces znovu oživit. Eh, je to otázka návštěvy Moldávie a není to jenom otázka iniciativy Merzeburské, ale je to to, že máme v Evropě takzvané zamrzlé konflikty a eh, já bych rád hovořil o zamrzlých řešeních, nikoli v konfliktech. EAD. Já jsem to sledoval, informovali mě o kritických otázkách kolegyně Eštonové. A pokud dovolíte, každý, kdo informuje o vnější službě evropské, kritizuje ji, by mohl se zamyslet také nad tím, jak tato organizace vlastně vznikla. Není to jednoduché. A myslím si, že kromě neúspěchu je třeba vidět také úspěchy. Já už jsem hovořil o Spojených národech. Uvedu další. Například v minulém roce iniciativa Williama Hega, pokud je o moji osobu a Srbsko, Vzpomínáte si na otázku západního Balkánu, Kosovo a zamýšlené rezoluce v OSN iniciativa toho uvolnění z minulého léta byla úspěšná a tato skutečnost souvisí zásadně také s tím, se šikovností a schopnostmi Lady Eštonové. Takže já bych ji hodnotil pozitivně. Myslím si, že jsem se zmínil o všem, kromě jednoho bodu. Uh, hovoříme Pane Pašku, my, když jedeme na návštěvu, tak jednáme s mnoha zástupci z různých eh, organizací. Mohu říci, že německý vliv a německá politika v Egyptě je přijímána pozitivně to platí i o Tunisku a já si nemyslím, že bychom tento transformační proces nepodporovali a my jako Němci jednáme také o finančních prostředcích v německém parlamentu a doufáme, že je také uvolní. A vaše otázka v neposlední řadě? Green. Já mohu jedině souhlasit s vašimi obavami. Domnívám se, že máte plnou pravdu, když říkáte, že Evropa je v tuto chvíli příliš uh, eh, soustředěna na, na domácí záležitosti a musíme si prostě uvědomit, že jak si musíme eh, čelit výzvám z jiných regionů světa a o to já se přesně snažím jako toto vyjádřit. Já bych eh, chtěl odbourat jakoukoliv pochybnost, která by mohla zaznít mezi řádky vaší otázky. Neexistuje sebe menší důvod, proč pochybovat o německé angažovanosti v rámci Evropy a Evropské unie. To je pro nás prostě náš osud i naše přání a o tom není důvod sebe méně pochybovat a já jsem velice šťastný, že mám příležitost toto vyjádřit před tolika zástupci Evropské unie. Můžete si být naprosto jistí, že my víme, že budoucnost Německa spočívá v Evropské unii a v Evropě. Vedeme své diskuse, vedeme jednání ale pro německou zahraniční politiku je naprosto jasné, že Evropa a Evropská unie že nejenom jak si v našem eh, v zájmu Evropy, ale v našem národním zájmu, jestliže budeme chtít zajistit lepší život mladé generaci. A proto nebudeme akceptovat žádné diskuze o opětovné eh, nacionalizaci globalizovaného světa. A moje, eh, jako já nemohu přinášet nějaké renacionalizační eh, Eh, návrhy, jak eh, blokovat eh, například ty základní svobody, jako třeba svobodu pohybu v Evropě. A já doufám, že jsem přesvědčil evropské kolegy tady a že se mm, k nám připojí v této diskuzi, protože si myslím, že absolutně vůbec žádné, žádné fámy na toto téma nemají sebe menší opodstatnění o, o, o naší angažovanosti v rámci Evropy. Děkuji, děkuji za vaši pozornost. Vážení kolegové, eh, daleko, zdaleka jsme překročili čas, který nám byl vymezen. Pan ministr musí opravdu odejít v 11.15. Já mu velice děkuji. Nevím, jestli pan Grandjean chce něco eh, ještě doplnit. Děkujeme. Bien, chers collègues, nous allons reprendre nos travaux en format euh, CD. Eh, dobrá kolegové, takže zase budeme pokračovat ve formátu sede. Eh, děkuji vám za to, že se vrátíte na svá místa a e, nyní máme na programu setkání s panem Dekerkovem, který je koordinátorem EU pro boj s terorismem. Samozřejmě tedy především děkujeme vám za trpělivost vzhledem k tomu, že máme 15 minut spuštění. Vy často chodíte k nám do podvýboru, za to vám děkuji. Dnešní vystoupení bude eh, samozřejmě poznamenané nedávným vývojem eh, v souvislosti s al qaidou eh, chycení eliminace Bin Ladina. Prosím, aby se všichni utěšili. Děkuji. Čili <clears throat> eliminace Bin Ladina a e, jak se toto eh, projevuje, jak po té operativní stránce v rámci al a jiných or, eh, organizací, které se eh, k al hlásí, jako například v Magrebu organizace, které stále ještě drží rukojmí, nebo strůjci atentátu v Marrakeši, takže to by nás zajímalo, jak, se, jak to vidíte. Dále pak s vazba se spojenými státy. Samozřejmě vy nám nemůžete prozrazovat citlivé informace, nicméně po té americké eh, operaci v Pakistánu se chci zeptat, zda je možnost s Američany již nějak vytěžit informace získané během této operace, nebo protože některé úniky informací se jeví jako, že některé atentáty v evropských zemích už byly naplánované a objevený materiál v domě Ben Ládina by to snad potvrzovali. Také politicky, jestliže Bin Laden byl v Pakistánu za těch podmínek, které se eh, ukázaly, eh, se, eh, tak se chci zeptat, zda to má nějaký dopad na náš dialog s Pakistánem v oblasti bezpečnosti nebo boje s terorismem. Takže to jsou, myslím, zajímavá témata. A potom taková, takové jaksi průběžné hodnocení vašeho vlastního, jaksi té vaší funkce v rámci fungování po přijetí Lisabonské smlouvy, tedy způsob fungování vnější služby a, a vaše pozice v této architektuře, takže to by asi bylo zajímavé rok a půl po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy si říci a možná, že kolegové budou mít nějaké další otázky, tak vám nechávám slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za pozvání Ehm, já jsem, já rád chodím do vašeho výboru, otázky, které mi bývají kladeny, eh, mě jak si nutí přemýšlet. Já budu hovořit o třech věcech. Jak jste eh, zmínil, důsledky smrti Usámy Ben Ládina a také budu hovořit o arabském jaru a jeho důsledcích a také bych stručně chtěl říci pár slov o Sahelu, protože na minulém slyšení se o tom hovořilo a došlo k zajímavému vývoji a konečně bych eh, se zmínil o institucionálním prostředí a o tom, jak mobilizovat všechny nástroje a zdroje pro to, abychom se pokusili integrovaněji reagovat na hrozby eh, vůči eh, pro Evropskou unii. První téma, o tom e, diskutovalo 27 ministrů vnitra minulý týden a dospěli k závěru, já jsem tam také vystoupil, e, k tomuto závěru tedy. Smrt Usámy Ben Ládina je samozřejmě veliký úspěch pro USA, ale je to v podstatě velký úspěch pro všechny, kteří už deset let věnují velké úsilí eh, boji e, s terorismem svým způsobem symbolicky můžeme říci, že Bin Laden byl jakoby už mrtev e, díky arabskému jaru, protože ten, to, k čemu došlo v arabském světě, e, e, dokazovalo, že vlastně ty vražedné plány neměly podporu v arabském světě. Je to tedy hluboký pozitivní pocit, protože většina obětí eh, terorismu inspirovaného a vedeného al qaidou byly eh, muslimové a to, k čemu nedávno došlo k Pakistánu, to potvrzují. První represálie vlastně proběhly Pakistánu. Smrt Usámy Ben Ládina ještě více troš, jaksi oslabuje jádro al kaidy a její vedení, ale je příliš brzy na to a já vlastně odpovídám svým způsobem na vaši otázku, co se týče vytěžení tedy informací eh, objevených eh, při eh, zabití Bin Ladina. Čili je otázka ještě, jaká byla operativní a praktická role v Usámy Bin Ládina. My budeme s Američany hovořit ještě v následujících dvou, třech týdnech a mm, mm, jde o to, zda byl ještě nadále eh, sám přímo angažovaný eh, v plánovaných atentátech. Nedávno v Düsseldorfu došlo k zatčení, eh, které ukazovalo, že jak si Usama Ben Laden to sám osobně sledoval. Hovořil jste o útocích na, nebo hrozbách na vlaky ve Spojených státech a já opakuji to, co říkám každý rok. Zatím se na to moc nereagovalo, ale myslím si, že především v oblasti dopravy bychom se měli více mobilizovat. Rychlovlaky, stanice metra, to je daleko těžší samozřejmě než letecká doprava, námořní doprava, ale i tam si myslím, že bychom se měli ujistit, zda jsme opravdu maximálně zlepšili bezpečnost dopravních prostředků ve velkých městech a mezi městy. Uh, je to důležité, protože ono to má jaksi různorodý potenciál, ale je potřeba ten potenciál využít a my jsme tady úplně na počátku hodnocení dopadu. Především by to mělo posílit eh, odhodlanost pakistánských orgánů bojovat proti terorismu. Možná není nutné tady dohloubky analyzovat, zda se jednalo o nedostatečnou kompetentnost eh, pakistánských orgánů anebo eh, jejich propojení, ale eh, rozhodně je to znepokojivá souhra okolností, kterou bychom měli využít pro to, aby se vyvíjel větší, větší tlak na Pakistán, na Pakistánce, aby více, jak si přispěli k tomu boji terorismem. A tedy ať už byli spolčeni nebo neschopní, tak dva, tři roky pakistánská armáda obrovským způsobem vlastně doplácí na eh, boj s, s, s různými skupinami eh, a, a jejich eh, a, a aktivity v, v Jižním Vaziristánu. A další potenciál toho, co se stalo, se týká toho, k čemu dojde v, v Afganistánu. A my bychom chtěli, aby se Taliban distancoval od Al-Kaidy a od tohoto hnutí a aby se e, zapojil do procesu usmíření. Třetí věc, a zase tady je veliký otazník, to je otázka, zda smrt e, Ben Ládina po deseti letech e, jaksi nebude mít pozitivní dopad na postoj amerických občanů nebo případně kongresu, což by bylo ještě lepší, ke způsobu boje s terorismem. Víte, že prezident Obama měl pevné odhodlání, eh, jak si eh, upustit od globální války s terorem a eh, přistoupil k politice, která byla typičtější před 11. zářím, to znamená policejní vyšetřování a normální trestní soudy. Ale bohužel prezidenta v jeho odhodlání z 50% eh, jak si blokovalo, byl blokován, on nemohl například uzavřít Guantanamo, protože my jsme nechtěli eh, ty eh, politické vězně přijímat na evropském území a on Eh, přijal řadu výborných rozhodnutí, co se týče eh, mučení a podobně, ale ještě tu byla řada otázek, o nichž se živě diskutuje ve Spojených státech a možná, že tento eh, výsledek umožní prezidentovi změnit právě tu náladu. Ale i přes tyto pozitivní aspekty smrt Usámy bin Ládina ani neznamená konec al kaidy ani bohužel konec terorismu. Já jsem to říkal už několikrát, je to možná trochu zjednodušený způsob prezentování té hrozby, ale my čelíme čím dál tím komplexnějším a diverzifikovanějším hrozbám a tudíž mnohem čím dál eh, složitěji detekovatelnými. Samozřejmě jsou ty takzvaně franšízované skupiny, které jsou velmi aktivní ve svých eh, zeměpisných zónách, ale snaží se jaksi výjít z nich i ven a to je pro nás největší hrozba. Habík zejména na arabském polostrově, bohužel v tom kontextu toho, co se odehrává v Jemenu. Eh, Al-Qaida v islámském Magrebu, podle informací, které máme k dispozici, se rozšiřuje, rekrutuje nové stoupence a eh, ta je v podstatě oddělena od eh, centrály al qaidi v Pakistánu. Dále v Iráku samozřejmě nezmizela. A Eh, také al shaba v Somálsku, i když to není přesně franšízovaná skupina. Ale také, co se odehrává na Kavkaze, je dost zneklidňující. Já jsem se podíval do Tadžikistánu a e, také je tam <clears throat> severní svahy Pakistánu směrem do Střední Asie a podobně. Čili to všechno jsou ti zahraniční bojovníci, eh, ti mladí, kteří bydlí v Evropě, ať už mají naše občanství nebo povolení k eh, pobytu a jsou tady de facto buď proto, aby se eh, dostali do centrál výcviku a pak se opět vrátili k nám a tady prováděli různé teroristické akce. Pak je tady také afgánsko-pakistánská eh, zóna, také francouzi například zadrželi mladé lidi, kteří se vraceli právě z této oblasti. Eh, pana Skvarsiny, eh, ředitel DSSI, říkal, že zhruba 20 až 30 francouzů je právě eh, v této oblasti na výcviku a brzy se chystá vrátit. Pan Zirk například také hovořil o 200 Němcích, kteří do afgánsko-pakistánské zóny odjeli a zhruba 70 se jich vrátilo do Německa. Nejsou to obrovská čísla, ale přece jen jsou to čísla, která nejsou zanedbatelná. Dále bych řekl, že to naštěstí ještě nejsou masivní čísla, ale ehm, jsou to přece jenom další, kteří nemají vůbec žádnou návaznost ani na Al-Kaidu, ani její oddělené samostatné odbočky, ale eh, prodělávají určitý eh, proces radikalizace. Zejména v Jemenu Al-Kaida eh, vybízí, aby se oportunisticky zautočilo, kdekoliv to je jen možné, i když to třeba nejsou nějaké velké útoky. Marrakeš podle mých informací je spíše právě výsledkem takové eh, radikalizace, spíše než výsledkem knibu. A ta osoba, která se tam odstřelila eh, během eh, vánočních nákupů. To byl Čečenec, který jel do Kodaně a chtěl také útočit kvůli těm karikaturám zveřejněným v Dánsku. Zajímavé je konstatovat, že internetové stránky, které vyzývají k džihádu, jsou stále více a více anglicky, protože arabsky už mnoho nes- lidí neokouzlí, ale eh, je tam například magazín Inspire, eh, který eh, je velice Eh, důležitý, eh, řízený osobou, která má eh, občanství americké i jemenské. A ten vyzývá právě, aby se útočilo kdekoliv jen je to možné. Můžeme tedy říci, že tato hrozba je vysoká, je velká, zůstává velká. Určité kontakty v Belgii, ve Francii, ve Velké Británii po smrti Usamy Ben Ládena ehm, se tady objevují a pak ehm, není ani třeba příliš složitých úvah, abychom přispěli, dospěli k těmto úvahám, k těmto závěrům že tady mohou být určité odvetné akce v dost blízké době. Třeba desáté výročí v září tohoto roku, desáté výročí útoků na New York. Tam musíme být velice obezřetní. Tolik tedy ke smrti Usamy Ben Ládina. A nyní otázka arabského jara. Eh, všichni o tom hovoří, není to tedy příliš eh, originální, když vám řeknu, že tady opravdu je obrovská změna proti tomu, co jsme tady znali za posledních deset let. Eh, příval mladých v ulicích a nenásilná akce, apel na respektování základních práv, volání po demokracii a respektování Eh, dalších práv. Je zcela jasné, že ekonomika, která bude vytvářet pracovní místa a demokracie, která eh, bude tolerovat eh, oddíl odlišné názory, bude respektovat právní stát a lidská práva, to je nejlepší řešení prevence terorismu. Je tady ovšem několik věcí, které nás, nebo aspoň mě tedy, zneklidňují. Několik z těch zemí, nedávno Egypt a Tunisko, eh, z velmi dobrých důvodů eh, rozpustili eh, výzvědné služby, protože byly nástrojem útlaku. Propouštějí politické oponenty z vězení, což je dobrá věc, ale jsou mezi nimi také džihadisté. Nedávno také došlo v Tunisku určitým akcím. A pak také samozřejmě sklady zbraní, které v Líbii byly předmětem útoku. Líbie měla celou řadu moderních zbraní a když se ocitnou v rukách některých, je to zneklidňující. Já bych tomu dodal, že jak v Jemenu, tak v Líbii máme dva velice slabé státy s kmenovývou strukturou a eh, mohou se, to, mohou se stát eh, státy, Eh, takzvaně zkrachovalými. To znamená, že by to bylo velice nebezpečné pro další vývoj. Já myslím, že není nutné nějak radikálně měnit naše reakci. Naše strategie, schválená v roce 2005, stále platí. Jde o to klidně, ale odhodlaně tuto strategii uplatňovat, ne v nějakých výkyvech nahoru a dolů, a pracovat v oblasti prevence. Já jsem velice rád, že vidím, že komisařka Malströmová, která má za úkol vnitřní bezpečnost, se rozhodla investovat prostředky do strategie vnitřní bezpečnosti, což předložila radě a prevenci považuje za jednu důležitou osu. Je tam pět os v jejím mandátu a e, tato oblast je jednou z nich a já ji plně podporuji. Kdybyste chtěl, mohu se do toho pustit podrobněji, ale to zatím nechám stranou. Druhá velká oblast, která vyvolává velice živé diskuse v parlamentu, sa zcela oprávněně, to je to, že rada se snaží vytvořit nové mechanismy schromažďování údajů, eh, údajů, které nejsou v rukách policie nebo soudů, ale soukromých orgánů například. Um, operátoři telekomunikací, letecké společnosti, um, osobní údaje cestujících, ale také společnost SWIFT o finančních převodech. Takže uh, byl vytvořen návrh vytvořit evropské PNR a TFTP, to znamená podobně jako to, co američané vytvořili po 11. září, tajně. A my v Evropě navrhujeme, abychom to udělali veřejně. E, to je diskuse, která se rozvádí, rozvíjí a je zcela e, na místě. Ne, že by e, se měla nějak ohrožit svoboda a bezpečnost, ale je zapotřebí mít trochu více osobních údajů k dispozici v boji proti terorismu, protože ta hrozba je totiž mnohem složitější a pro naše složky je mnohem těžší zjistit, že jde o podezřelé pohyby, například pohyby finanční nebo, nebo přímo cesty konkrétních osob. A <clears throat> tady je zapotřebí postupovat eh, eh, odhodlaně. A třetí oblast, o které chci hovořit, a to je, myslím, zajímavá z řady důvodů, to je to, co proběhlo eh, po pokusu o útok jemenských složek na letadla. Jestli si vzpomínáte, byly to dva balíčky tiskáren, které měly tyto, tyto zásilky měly vybuchnout při letu. A e, komisařka Melstonová předložila radě velice ambiciozní zprávu, kde je několik e, opatření. Je tam určitá změna mentality. Uvedu dvě nebo tři příklady. Jednak e, postupovat tak, aby na národní úrovni příslušné orgány, které mají na starosti leteckou bezpečnost, ale také celnice a policie, aby postupovali velice společně, ve spolupráci, například DHL, To má daleko více poboček než kdokoliv jiný a je eh, pro ně velice těžké eh, ty mm, bezpečnostní eh, opatření nějak provádět, pakliže nemají přístup k některým informacím, ale v některých zemích ještě neexistuje takový pružný postup mezi všemi. Další zcela nová věc. Komise se snaží vytvořit posouzení rizika na základě informací poskytnutých členskými státy do našeho SIT SEN. Průmyslové podniky se snaží eh, zjistit, kde jsou slabá místa, kde je možný útok, vytvořit určitý scénář rizika což by pak mělo vést ke konkrétním e, rozhodnutím, například jaká jsou e, riziková místa při nákladní dopravě z Jemenu e, do Evropy. No a pak je tady důležitá otázka Sahelu, k tomu se ale dostanu ještě za chvíli. Další věc, udělat více pro Pakistán. Kdybych se tady mohl vyslovit v jedné věci, prosím, rozpočtově, by bylo dobré na to myslet. <clears throat> především pomoci pakistánské policii i pakistánské justici, aby mohli lépe fungovat v boji proti terorismu. To je 15 milionů eur, vlastně málo oproti tomu, co američané dávají do Pakistánu. Je tady obrovská potřeba profesionalizovat eh, eh, policii i justici. Bohužel Pakistánu ten eh, přístup je příliš vojenský, eh, civilní, eh, nevojenská tedy justice má daleko větší problémy tady postupovat. A přitom je, jsou tady velké potřeby. Například mezi Indií a Pakistánem. Vztahy jsou dosti špatné právě proto, že Pakistán není schopen odsoudit eh, pachatele teroristických útoků v Bombaji. Odsoudit ve spravedlivém procesu teroristy. To je dobré pro justici, ale je to také velice dobré jakožto signál vyslaný eh, teroristům samotným. <clears throat> To znamená, že se k ním bude přistupovat jako k hrozným odporným zločincům a ne jako statečným bojovníkům. Další věc, kde by parlament mohl pomoci, Myslím, že bude zapotřebí rychle vytvořit mechanismy, aby bylo možné pomoci eh, zemím na přechodu k demokracii, samozřejmě Egyptu, samozřejmě Tunisku prioritně, aby eh, restrukturalizovali svou bezpečnostní oblast, vytvořili eh, složky, bezpečnostní složky, které respektují svobodu. Například po pádu berlínské zdi jsme vytvořili takový systém twinningu. Naši odborníci z Berlína, z dalších zemí jeli v rámci twinningových vztahů do partnerských zemí, kde pomáhali vytvářet bezpečnostní složky. To je něco podobného. Bylo třeba restrukturalizovat ze stejně dobrých důvodů, ale není možné ponechat bezpečnostní vakuum v těchto zemích paní Ashton a komise reagovali velice dobře po 11. březnu v volebním procesu v podpoře eh, ekonomiky, podpoře mládeže. Nemůžeme se obávat. Hovoří také o oblasti bezpečnosti. Buď systém Twinningu, nebo eh, CSDP, a naši kolegové začínají posuzovat potřeby, bude bez zesporu potřeba pomoci. Tunisko zatím nic nežádalo, ale já myslím, že by bylo logické, protože tady půjde o dost peněz, říci partnerům, abychom přece jen v oblasti bezpečnosti formulovali určité požadavky za naši podporu. A za čtvrté, Velice mě upoutalo, a nejen mě, že po smrti Usama bin Ládena eh, různé bruselské instituce, členské státy, i ostatně já sám jsem vydal své komuniké. <clears throat> A všichni tak trošku postupovali nekoordinovaně. Bylo by dobré, aby k desátému výročí 11. Eh, září, abychom zlepšili komunikaci a abychom vyslali eh, schodný signál. <clears throat> Tolik k prvnímu bodu. A není Sahel jen stručně, protože čas letí. Dobrá věc je, že ministři zahraničních věcí 21. března spustili nebo potvrdili celou řadu věcí, které jsem spustil před třemi lety. Spolu s kolegou pro rozvojovou pomoc jsme se snažili eh, experimentálně, bez nějakého předjímání ideologické oblasti, propojovat bezpečnost a rozvoj. Dlouze jsem cestoval po tomto regionu, setkal jsem se s řady partnery a rada pak schválila strategii, která je podle mě dobře formulovaná a dobře dokončená komisí a kolegy z Evropské služby pro vnější činnost. To znamená, že 27 členských států, 27 ministrů zahraničí, se tady vyslovuje nikoli pouze Francie nebo Španělsko. Všech 27 ministrů eh, dává k dispozici velké finanční i lidské zdroje pro práci eh, na otázce rozvoje. Když hovoříme o arabském jaru, tak jasně eh, důležité je, eh, aby Tuaregové, které zaměstnával ehm, Kadafi, se vrátili zpět na sebe do severního Mali, a aby se tam věci opravdu změnily. Bez toho by se určitě situace zkomplikovala. V oblasti politické, bezpečnostní, obrovská práce a také v oblasti prevence, eh, prevence radikalizace. To je méně hrozivé eh, v Nigeru, ale hodně v Mali a ještě více v Mauretánii, kde se snažíme vyměnit si názory, abychom našli prostředky, jak eh, mít prevenci radikálního islámu. A teď je také celá řada iniciativ v daném regionu. Já jsem velice rád. Ministři zahraničních věcí eh, Malé, pan Majga, nový ministr, svolal kolegy z Mauritánie, Nigeru a Alžírska minulý týden a společně se snaží pokročit do další etapy. Alžírsko má iniciativu celé řady eh, projektů, některé společné akce v oblasti bezpečnosti a spravodajských služeb. A také na podzim bude další akce spolu s Spojenými státy a EU. Tady může EU mít opra- opravdu eh, leadership. Také Japonsko, Austrálie eh, a další se mohou zapojit do této strategie. Takže já myslím, že jsme tady na dobré cestě. A poslední bod, o čem jste hovořili vy sami. Jak funguje nová architektura po Lisabonské smlouvě? Teď je nový aktér, který se vytváří, e, Evropská služba pro vnější činnost. Není to ještě zcela dokončeno a je tedy logické, že tady je snaha nově definovat pozici různých e, partnerů, komise, rady a dalších. Já nevytvářím eh, se svou složkou nějakou instituci, takže eh, tady není otázka, jak tuto instituci do celé struktury začlenit, ale jde spíše o to, eh, vidět, jak lépe koordinovat naše vztahy. Není to jednoduché, každý členský stát ví, jak je těžké aby spolupracovali diplomati, odpovědní pracovníci zpravodajských služeb, ministerstva vnitra a podobně. Komise má velké možnosti a také Eh, paní Malstromová je velmi aktivní v oblasti eh, vnitřní bezpečnosti, například na téma drog. Probíhá velice důležitá konference eh, v Portugalsku. Dále paní Eštonová zase pro vnější činnost a COPS, výbor pro politiku a bezpečnost a COZY, nový výbor vytvořený Lisabonskou smlouvou počítá 1. června s prvním zasedáním, aby bylo možné přemýšlet o tom, jak lépe propojit všechny tyto oblasti. Za prvé, co bychom mohli udělat PSD, e PSDC, e různé nástroje, které se týkají vnitra a justice, Europol, Eurojust, Frontex, CEPOL, pokusit se, zejména v oblasti výcviku, školení, tady postupovat. A také využívat eh, know-how v oblasti bezpečnosti v různých delegacích, a to nejen v oblasti vojenské, ale také v oblasti vnitřní bezpečnosti. <clears throat> Na mnoha ambasádách jsou ataše pro vnitřní bezpečnost v Alžírsku, je asi velice nepravděpodobné, že by se naše složky dostaly do kontaktu s nějakými důležitými informacemi, pakliže tam nemají svého odborníka na tuto věc. To by se mohlo rozběhnout dosti rychle. Rada ministři eh, justice vnitro 10. června pravděpodobně schválí závěry o tom, jak dále zlepšit začlenění těchto nástrojů, aby vnější i vnitřní dimenze bezpečnosti byly brány v úvahu všemi partnery. To je také velice užitečná věc. Zejména je přáním ministrů vnitra, eh, aby paní Eštonová a její služba vnější činnosti eh, strukturovaly eh, ty tyto útvary tak, aby to odpovídalo taky jejich potřebám. Protože když to nebude probíhat, tak to stejně to nějakým způsobem proběhne. Pokud jde o Sahel nebo e, nákladní nebo zásilky v letecké dopravě, e, otázka diaspory, tedy to, že mnoho mladých Somálců žije ve Spojeném království e, v, ve Skandinávii a snaží se spojit s Al-Shabadem, Tady to je velice také důležité. Služba pro vnější činnost eh, se snaží najít určité nástroje pro stability, ale jak víte, většinu prostředků má eh, komise. A mm, komise chce vytvořit fond pro vnitřní bezpečnost, který bude mít dost prostředků a musíme mít jistotu, že budeme maximálně využívat synergii. Tedy, aby nebylo, nebyly, nebyla vákua a na druhé straně zdvojení této činnosti. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za eh, toto Mm, komplexní zhodnocení situace. Já bych tady zdůraznil několik bodů, které považuji za důležité. Dobře jste říkal, že to bylo nedostatečně reflektováno v rámci americké operace proti Ben Ladejovi, že většina obětí al kaidy jsou muslimové. A e, tady to zneužití náboženství ze strany al kaidy mm, e, a že vlastně tento aspekt nebyl dostatečně využitý eh, v, v tom, mm, eh, protože jako ty první oběti mm, nej, ať už je to v Iráku, v Pakistánu, v Afganistánu, nejpočetnější eh, oběti jsou oběti muslimské. A to je třeba zdůrazňovat. Druhá věc, kterou jste tady říkal, Al-Qaida v islámském Magrebu připomíná tu politiku Sahelu. Ano, to je skutečná hrozba. My jsme tady absolvovali několik zasedání na toto téma. To je reálná hrozba pro evropský kontinent. Hrozba, která má čím dál více forem, více kapacit. A v tomto směru libyská krize vyvolává řadu otázek. Vy jste zmínil žoldnéře, zmínil jste e, pašování zbraní a je jisté, že nestabilita v Libii může ještě zhoršovat situaci, co se týče eh, šíření teroristických hnutí severní Mali, Mauretány a podobně. Ana Gomeš se právě vrátila eh, z Libie, takže nám může také na toto téma říci pár slov. A ještě musím také zdůraznit to, co jste říkal ohledně Pakistánu a pomoci soudnímu systému v Pakistánu, protože je pravda, že naše spolupráce by se měla týkat také eh, realizace toho evropského konceptu, to znamená eh, eh, jako bojovat s terorismem pomocí justice a ne před jako válečným formou, protože sílou evropského systému je kvalitní justice a v tom si myslím, že bychom také mohli pomoci. Ještě jsem se vás chtěl zeptat, hovoříte o risk assessment mm, e, na základě e, dat sbíraných SICem. kdo to dělá kdo? To dělá komise? Takový je záměr. Kdo teda v komise? E, jak víte, smlouva o Evropské unii článek 4 zachovává spravodajské služby mimo rámec Unie a způsob, jakým spolupracujeme, je ten, že sbíráme strategické a nikoli operativní informace v, v ale to jsou informace ze spravodajských služeb. Nicméně zatím nejsou aplikované na konkrétní případy a konkrétní státy, čili je potřeba skřížit ty hrubé údaje o hrozbách z jednotlivých skupin, co o nich víme, s realitou v letecké dopravě, hodnocení rizik na letištích s, s Novým Zélandem, Mauritánií a podobně. To znamená, na základě toho potom hledat řešení. Eh, to znamená vyžadovat zesílené kontroly, eh, screening, scanning eh, nákladních lodí a podobně na základě zjištěných rizik. Je to docela zajímavé, protože to je vlastně nový postup, to se zatím nedělalo a bylo by dobré to rozšířit i na další oblasti. Nákladní doprava bude jaksi ten klíčovým testem. Děkuji. Ano, Gomeš, děkujeme Eh, eh, buďte tak hodná, řekněte nám něco o cestě do Libii a riziku terorismu. Ano, děkuji. Já jsem minulý týden byla v Bengázi a projela jsem vlastně celou tu osvobozenou část Libie, včetně frontové linie. A opravdu s vámi musím souhlasit v tom, že je absolutně nutné, aby Evropská unie eh, vytvořila eh, eh, misi CSDP také pro boj s terorismem. A já to říkám proto, nebo přesto, že nemám žádný důkaz o nějakém fundamentalismu v, v rámci islámu, tak jak je praktikovaný v Líbii. Eh, mladí lidé na frontě, to jsou studenti, lékaři a podobně prostě ve zbrani, kteří se snaží osvobodit svou zemi od eh, vražedného diktátora. Ale a mladí lidé za mnou přišli a říkali mi, jak oni jako muslimové se cítí dotčeni tím, že jsou popisováni jako teroristi. A jeden mladý člověk u Mešity mi říkal, že jako správný muslim já se, jako mě, mě to bolí, když jsem takto jaksi hodnocen. A já musím říct, jako žena Evropanka jsem necítila sebe menší problém ve vztazích nebo pohledu nějakého fundamentalismu nebo tak. Ovšem, eh, úřady i tedy východní eh, Libie uznávají, že pokud by ten konflikt trval, pak vytvoří příležitosti pro teroristickou infiltraci především přes jižní hranici, která je velmi propustná a vůbec není kontrolovaná. Takže mise EUFOR také by měla smysl na hranicích pro posílení eh, embarga a, a pro prosazení eh, embarga na zbraně a zjištění tedy, jak to vypadá s infiltrací žoldnéřů a podobně, protože víme, že Kadáfi je eh, najímá například přes Alžírsko, to my zvlášť zúrazňovali. Nebo z Alžírska. Takže je opravdu nutné, vyslat misi EUFOR a e, návštěva e, paní Ashton a otevření kanceláře, to je nezbytné a já ve zprávě, kterou jsem rozdala a se dostívám ji také, e, zašlu, pane Dekerkové, je naléhavé také začít v rámci SSR a DDR pro mladé lidi v milicích, na checkpointech, na frontě, k, protože například nedávná smrt jednoho francouzského občana mi byla vysvětlena, že to prostě bylo na checkpointu, že tam prostě ti mladí lidé nemají žádný vojenský výcvik, ten člověk eh, chtěl nabízet bezpečnostní služby a, a, a prostě nějak eh, někoho sledoval a tak, čili to nebyl vyloženě případ terorismu, ale byl to prostě nepřipravenost těch lidí. Čili tento aspekt je zásadně. Já doufám, pane Dekerkové, že také u, toto budete tlumočit členským státům, protože paní Ashton eh, vyhlásila eh, v 1. dubna tuto misi a, a zatím se nic neděje. A eh, mise EUFOR opravdu má své opodstatnění už taky na podporu populace, která to potřebuje. Eh, s tím bych se teda ještě chtěla zeptat. Plně souhlasím s tím, co jste říkal o tom, co bychom měli požadovat od sousedících zemí, jako je Tunisko a Libie a Egypt, pardon, ale vy jste zmínil Sahel. Zahrnuje ta akce také Gvineu Bissau, protože to je stát, kde kriminalita se samozřejmě týká především drog, ale mohla by se e, rychle zvrhnout v podporu terorismu a piráctví, takže nevím, zda je to tam také zahrnuto. A co se týče Pakistánu, plně souhlasím s tím, že je potřeba vyvinout úsilí a parlament by to měl podpořit, ale nevím, zda to, co říkáte, bude stačit. Protože když se nedotkneme základní otázky Kašmíru, což je hlavní eh, motivací pakistánské armády a všech lidí v Pakistánu, tak se nikam nedostaneme. A mluvíme o zemi, která má jaderné zbraně. Takže to je opravdu, myslím, priorita. Děkuji. Děkujem, pan Janis. No, děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji panu Kerkohovi za jeho vystoupení. Dovolte, abych eh, se také obrátil i na předsedu našeho podvýboru a eh, jménem kolegů i jménem vaším se zmínil, se omluvil za to, že jsem tady nebyl na bodě eh, čtyři, ale eh, chtěl bych také říci, jaké eh, volební, jaké hlasovací záměry má naše skupina. Ale teď chci říci, že sleduji otázku boje proti terorismu na celoevropské úrovni a sleduji to v parlamentu. Již jsem to sledoval v předchozím volebním období. A Občané eh, eh, ze zemí, které historicky mají eh, velké, bohužel velké zkušenosti s teroristickými akcemi, ale i v posledních letech jsme prodělali celé řady velmi závažných teroristických činů prováděných islandskými skupinami, tak určitě my tomu věnujeme velikou pozornost již v předchozím volebním období jsme eh, jsme se eh, vyjadřovali k americké koncepci takzvané války s terorismem. Eh, to znamená, že tady vlastně Eh, by znamenalo, že kdybychom to považovali skutečně za válku, znamenalo by to, že bychom eh, teroristům přiznali status bojovníků a že bychom vlastně jim přiznali jakýsi status ušlechtilý. Evropa eh, se nevydala touto cestou jako celek, nepřijala tuto koncepci. A Ostatně americká vláda nakonec také, abych to řekl jasně, to také vlastně neaplikovala jako válku proti terorismu. Použila i jiný eh, koncept boje proti terorismu, že se totiž eh, bojuje mnohem eh, účinněji při respektování lidských práv a dalších základních práv a svobod. A to nejen pro morální důvody, ale také proto, že je to účinnější. Právě to totiž nás odlišuje. To nás odlišuje nejvíce od teroristických skupin, to, že respektujeme právo. A já tedy chci vyjádřit eh, souhlas eh, s tím, co jste tady eh, řekl, pokud je o celkové zaměření politiky boje proti terorismu v rámci EU. Myslím, že je třeba stále zdůrazňovat, že je tady velice vážná hrozba. To je třeba zdůrazňovat protože někteří kolegové, poslanci v některých skupinách pravidelně říkají, že se využívá eh, boje proti terorismu jako alibi eh, pro některé věci, které nesouvisí s bojem proti terorismu. No, pakliže k něčemu takovému dojde, je, určitě je to třeba odsoudit, ale boj proti terorismu je bohužel eh, permanentní potřebou. Není možné eh, oslabit eh, obezřetnost. Je třeba se tomu věnovat obrovskou pozornost na mezinárodní úrovni. A bohužel, pravda, jsou dlouhá období kdy stále tato hrozba existuje, i když nedochází naštěstí v takovém třeba i delším období k žádnému konkrétnímu teroristickému činu, eh, který by se objevil na prvních stránkách novin. Ale eh, my eh, musíme samozřejmě i během takových období myslet na to, jak působit preventivně proti, proti terorismu. To je určitě pozice, kterou musíme zaujmout. Děkuji. Děkuji. Ano, samozřejmě, eh, přijímáme vaši omluvu, eh, ale pan Pašku vás zastoupil, paní Lezing. Já vielen Dank. Eh. Děkuji za ten úvod. Jasně se ukazuje, že ty souvislosti jsou velmi komplexní a my jsme už také hovořili o strategii boje proti terorismu a tam jsme hovořili o souvislosti chudoby a terorismu. Pan Galer říkal, že bychom se v tomto výboru měli soustředit více na vojenskou složku. A já si myslím, že to není správné, protože je třeba vidět věci v souvislostech. A právě pokud jde o Magreb, pokud jde o Sahel, tak ta souvislost mezi chudobou a al kaidou se ukazuje velmi jasně. A návaznosti na to je tu také otázka role vojenských výdajů v těchto zemích v souvislosti s chudobou. Například, když jde velká část finančních prostředků eh, na vojenské vybavení, tak samozřejmě na oblast sociálních výdajů a boje proti chudobě zbývá málo. Takže se chci zeptat, víte přesně, jaký je podíl prostředků EU, pokud jde o země Sahelu? Kolik jde na boj proti chudobě a kolik jde na jiná opatření, zejména pokud jde o vytvoření kapacit v oblasti bezpečnosti. V této souvislosti chci zmínit ještě jeden konkrétní bod, pokud jde o Mali. Při své poslední cestě do Afriky jsem měla kontakt s kampaní proti těžbě uranu v Mali. A je to trochu mimo, ale já si přesto myslím, že je velmi důležité, aby chom si uvědomili, že tam se má těžit uran ve velké míře, což bude mít obrovský negativní dopad na místní obyvatelstvo. A v tuto chvíli tam začíná už eh, hnutí odporu proti této těžbě uranu a jde o to, že by mělo růst. Takže se ptám, zda by nebylo možné, aby prostředky, které EU investuje do většího bezpečnostního aparátu v těch zemích, aby se, použil, aby se nakonec nepoužili vlastně proti těm obyvatelům. Musíme uvažovat vždycky současně o tom, zda ty prostředky, které jdou do bezpečnosti, nemají paradoxní účinky. To znamená, ty prostředky, které by mohly použít na boj proti kriminalitě, tak to nepoužijí, aby měli lepší argumenty, aby získali třeba z EU eh, prostředky na rozšíření těchto bezpečnostních aparátů. Existují například analýzy o Jemenu, že tam ten, odpo- ten problém není tak velký, jak ho vláda zveličuje a líčí, ale dělá to proto, aby sáhla na další prostředky. Pohybujeme se tady trochu v oblasti teorie, ale chtěla jsem se o tom zmínit, abychom to do budoucna také zvážili. A pak mám konkrétní otázku týkající se pomoci při budování bezpečnostního aparátu. Například konkrétně se to týká Egyptu. Egypta. Jsou už konkrétní aktivity ze strany EU, pokud jde o současnou přechodnou vládu a vybudování bezpečnostního aparátu a jak přesně tyto aktivity vypadají, a nebo pokud zatím ještě neexistují, jak si představujete, budou vypadat eh, tyto aktivity v budoucnosti. Merci. Děkuji. Prosím. A Madame Gomez, je dirais Paní Gomeš, bych řekl, že plně souhlasím s vaším hodnocením podle informací, které já mám tak tomu přesně tak je, že zatím není velká infiltrace, zatím se jedná spíš o tucec než o stovku e, případů, ale zda dost zdůrazňuji u členských států tuto věc. Ano, ano, to je, to je základ mé zprávy, v radě na jaře, v červnu. Já se právě snažím upozornit ministry vnitra i, mini, i paní Eštnovou. Ehm, je velké přesvědčení v rámci Evropské služby vnější činnosti. Včera jsem se setkal se zástupcem mise e SDP, kde jsou mm, naplánované fact-finding mise. Jeden kolega dnes jel do Mali s misí aby zjistil, jaké to tam má důsledky, čili je potřeba dál se snažit, ale zatím, jako v Bruselu, ano, tady jako si to uvědomujeme, ale vy to dobře znáte, mezi členskými státy není vždy koncensus. Co se Sahelu týká, nepodařilo se mi všechny přesvědčit. A já jsem přesvědčený, že pokud chceme pomoci a současně vlastně odpovídám paní Lezing, podle mého názoru v Mali je prioritně potřeba znovu posílit stát a podpořit to, čemu říkají PSPSDN, což je plán prezidenta ATT, aby eh, se v jaksi vrátil stát do, do severního Mali, což vlastně zmizelo po dohodě z Alžíru. Mm, eh, aby kolem vojenských posádek vlastně došlo k obnovení základních služeb, školství, zdravotnictví, sociálních služeb, aby tam obnovila funkce státu. A už je naplánovaný rozpočet na 4 miliony eur na postupné tedy vytvoření vládních struktur v severním Mali. Ale nepodařilo se mi přesvědčit všechny členské státy, že je podle mě nezbytné udělat misi CSDP, protože odhodlání eh, úřadů Mali, v Mali je takové průměrné a je potřeba, aby to úsilí se opíralo o určitou armaturu a je potřeba je opravdu energicky Eh, tlačit k tomu, aby eh, se to uskutečnilo. A eh, jak si dva zástupci v, v Bamaku, to je naprosto nedostatečné. Samozřejmě ano, měli by tam být. Je to projekt na 4,5 milionu eur, které mají sloužit k realizaci projektu, který tam budou realizovat experti ze Španělska, Francie a další a měli by pomoci policii a, a trestní justici, aby se se eh, restrukturovala. Já jsem byl v listopadu v Nakšotu a ten program je opravdu vynikající, a, ale to nevyřeší ten problém, to ne, nepotlačí, ne, nebude tlačit vládu k tomu, aby na severu Mali obnovila své služby. To bude chtít asi něco víc a možná vzhledem k událostem v Libii a k rizikům, které já jsem zmínil, tak možná to trochu zesílí odhodlanost Mali. V první fázi nepokrýváme Gvineju Bissau, e, tam právě skončila jiná mise já uznávám, že to, to, je, to je jaksi e, strašný, e, strašná situace a je potřeba, aby tam ten drogový, e, e, drogové odvětví z, z Jižní Ameriky nekontaminovalo e, právě e, Gvineu Bissau a, a celý Sahel. A myslím si, že to je dobrý případ vlastně integrace činnosti vnější a vnitřní. E, my jsme v, v, Eh, pracovali spíš na otázkách Sahelu a ministři vnitra eh, se zabývali eh, drogovou cestou. Byla to velká konference, kterou spořádala komise a Spojené státy, kdy jsme se snažili zesílit boj s těmi drogovými cítěmi a ono by to asi chtělo spojit to, to považujeme teď za prioritu. Co se týče Pakistánu, plně souhlasím eh, s tím, co jste říkala o Kašmíru. Eh, je, ta, ta duplicita často pramení právě z toho, že je jaksi e, jsou ve sporu s Indií a e, to je e, jaksi politický hlavolam, kde já s vámi můžu stokrát souhlasit, ale klíče Eh, leží v tom konfliktu s Indií o Kašmír a o eh, přítomnost eh, a zapojení Indie v Afganistánu a podobně. Tomu, co říkal pan Janes, to byla méně otázka, jako spíš souhlas s tím, co jsem říkal. Musíme pokračovat v tomu, co vy jste říkal, policejní a justiční brzda eh, eh, terorismu. Ano, a je to otázka morálky a efektivnosti. Nikdy na žihadistických stránkách není žádná zmínka o odsouzení t, eh, atentátníků z Madridu, protože prostě tam proběhl spravedlivý proces, někteří byli propuštěni, někteří byli odsouzeni a jsou ve vězení a jedná se s nimi jako se zločinci. A o těch Al-Qaida mluvit nebude, protože E, ti jsou e, jaksi zjevně zločinci, zatímco e, vězni z Guantanáma to jsou pro ně jako ti bojovníci a, a je to víc takové jaksi mediálně atraktivní. A to my bychom právě měli více využít, tento aspekt. Otázka paní Lezing, co se týče chudoby a al no jistě. V Kidalu mladý člověk se může pracovat buď v pašování zbraní nebo v pašování kokainu a nebo v kmí. A pokud nebude mít jiné e, ekonomické možnosti, tak se nic nezmění, čili v tom s vámi souhlasím. Co se týče pomoci Evropy Sahelu, jestli je to více kvůli chudobě. O tom je vlastně celá diskuze kolem této strategie. Nejde o to, není možné využívat rozvojové peníze na financování bezpečnosti. O to tady nejde. My musíme koncentrovat pomoc, podporovou pomoc tam, kde si myslíme, že by e, existující faktory mohly vést k rozvoji terorismu. A pokud nebudeme mobilizovat e, prostředky inteligentním způsobem, a ono není lehké, e, jak si zemědělsko-pasteveckou politiku Eh, jak si rozvíjet v, v poušti. Tam jsou eh, nomádní kmeny a je tam problematika sucha a podobně. Je potřeba definovat tu ekonomickou problematiku, ale eh, severní Mali obchoduje daleko víc s Alžírskem než s jižním Mali. Takže možná by se mělo udělat to, co v Evropě, to znamená vytvořit přeshraniční zóny s určitou mobilizací Alžírska a Mali právě pro tuto část země ale zatím Unie dává Mali velké částky, jestli se nepletu, bude to přes 100 milionů ročně a doposavať se to týkalo rozvoje venkovské eh, eh, eh, ekonomiky, infrastruktury, vytváření silnic, aby i severní Mali nebylo izolované, takže silnice, železnice, to je projekt, který Alžírsko na podzim zřejmě také zmíní, to je transsaharská magistrála ze severu Afriky na jih a zatím ani jedno euro z Unie není určeno na bezpečnost. Naopak je snaha oba zdroje financování ten, eh, na bezpečnost a na, a na rozvoj soustředit na stejnou problematiku. Já se přiznám, že nevím, že v Mali se těží eh, uran. Vím, že v Nigeru, ale nevím, že v Mali, nebo možná jsem to špatně pochopil. V Nigeru se vedou velké diskuze na toto téma o e, návratu o návratnosti zisku nebo návratu zisku z těžby uranu pro populaci a Evropská unie, e, myslím, jako to taky sleduje. Další otázka, kterou zmiňujete, ta je samozřejmě nejobtížnější pro nás všechny a sice, jak zesílit bezpečnostní struktury v zemích, kde vlády jsou v pokušení eh, využívat eh, zesílené eh, aktivity proti opozici. Paní Ashton se rozhodla pozastavit projekt, který já jsem se snažil prosadit v Jemenu pro zlepšení ministerstva vnitra a, a, a jak si ty důvody jsou dobré, protože ta stávající situace vede eh, k tomu, že je to potřeba, ale ono to není vždycky jednoduché. Prostě ta situace není černá nebo bílá a eh, je potřeba pomoci zlepšit eh, policejní a justiční struktury, protože to zase odlehčí eh, práci armády, která pak by vykonávala klasičtější úkoly a současně je třeba věnovat velkou pozornost tomu, aby to nebylo zneužito. To je opravdu závažné téma a já si myslím, že je potřeba jak si ty jednotlivé případy sledovat individuálně. Co se Egypta týče, odpověď zní ne. Pokud já vím, tak jsme zatím neposkytovali žádnou pomoc reformě bezpečnostního systému. Ta potřeba je tam veliká. Egyptské orgány, pokud já vím, nás zatím o to nežádali. To jsem říkal také o Tunisku, kterou já tedy považuji eh, za prioritnější, protože v Egyptě je eh, silná armáda, co se týče bezpečnostních eh, struktur, ale bude potřeba jaksi posílit policejní Eh, složky. A je to jedna ze součástí vlastně té rovnice, kde my bychom se měli snažit přesvědčit prostřednictvím hm, váhy našich financí a přesvědčit tyto státy, aby nás nechali jim pomoci. Já, monsieur merci eh, Děkuji, pane Kerkhofe. Děkuji mnohokrát za vystoupení, za odpovědi na otázky, za velice široké pokrytí eh, všech těchto aspektů a my samozřejmě budeme pravidelně se s vámi dále s stýkat. Přeji vám do hodně úspěchů v další práci a eh, témata, která jsme probírali, jsou velice důležitá, ale budeme sledovat další informace, které eh, se týkají eh, návaznosti na akci proti Ben Ládenovi a přeji vám hodně úspěchu. A my se sejdeme ještě zítra eh, ve spolupráci s Afetem s paní Čarževou.